please, uh, can you be seated? Dámy a pánové, usaďte se prosím, omlouvám se, že máme eh, tady takové spoždění, měli jsme zasedání kamera a, eh, a eh, k důležité věci a pan předseda se rozhodl trochu to protáhnout, ale teď už se pusme do práce, aby nám zbylo dost času na tuto velmi důležitou rozpravu o panu Langen. Vážený pane úřadující předsedo, vás se to netýká, ale eh, celkového vedení tady. Eh, když eh, čeká přes 100 lidí před dveřmi na, přesné, na přesný začátek slyšení, tak není otázka, a je to jenom slušnosti, ale také eh, řádného eh, vedení eh, jednání. Je zjevné, že náš předseda očividně nezvládá dodržovat harmonogram a vzhledem tomu, že je teď pryč, tak to musím říci vám a prosím vás, abyste mu to vyřídil a že očekávám, že do budoucna se tady bude dodržovat čas. Děkuji, pane Langane, přesně to já jsem udělal před několika minutami. Bohužel to eh, nepomohlo eh, příliš, ale znovu to zopakuji, protože opravdu tady eh, čekalo hodně lidí a já se za to omlouvám. A, ale pokusme se co nejefektivněji využít čas. Budu o tom znovu hovořit s panem předsedou, ale problém s načasováním a to je podstatná věc, protože všechna témata, o kterých jednáme, jsou vysoce mm, aktuální a s panem Langerem a s souhlasím, že tohle je jedna z nejdůležitějších věcí, které máme na stole. Takže eh, se do toho pustíme a nejdříve eh, zde uvítám naše hosty na našem veřejném slyšení k definitivnímu eh, systému DPH v EU. Ti z vás, kdo jste přítomní a kdo také přijdete mm, později, jistě víte, že toto bude přenášeno po internetu a že se na to budete moci používat, podívat zpětně také. Myslím, že toto je jedna z nejdůležitějších věcí na pořadu eh, ekonu, eh, protože ten stávající systém DPH je dočasný, to je tak trochu divné, a zároveň jako, D, jako EU trpíme zásadními ztrátami asi tak 150 miliard eur v eh, roce. A komise je přesvědčená, že tento návrh se pokusí zásadně omezit touto ztrátu. Pořád nemáme eh, konečný návrh komise na stole, ale víme, co eh, o čem se uvažuje a máme tady eh, také určité, určitá čtyři rychlá řešení. Cílem tohoto slyšení je získat názory expertů o dopadech a praktických důsledcích navrhovaných řešení. Já jsem si jistý, že odborníci zajdou do spousty Eh, detailů. Eh, uspořádáno to budeme mít tak, že každého experta požádám o pětiminutové úvodní slovo, potom předáme slovo o eh, stínovým zpravodajům ke stávajícím zprávám o DPH. Tam budeme mít pětiminutová kolečka odpovědí a otázek a potom předpokládám budeme mít prostor pro nezapsané řečníky a pokusíme se to jednání protáhnout tak, aby se nám sem vešlo co nejvíce. Už nebudu tedy Eh, zabírat více eh, členého času. A teď předám eh, slovo Eleně Skopio, šéfce oddělení nepřímého zdanění a daňové zprávy Evropské komise. Předtím byla poradko, poradkyní pana Pěra Moskovisiho a zároveň je to vzděláním právníčka. Musím říci, že cestuje po celé Evropě a snaží se vysvětlovat, co děláme a proč a ex post. Jí musím poděkovat, že u nás byla v Praze na důležité debatě. Takže těšíme se eh, na eh, váš prospěv a prosím eh, pět minut, abychom měli dostatečný prostor k debatě. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci, dámy a pánové, jsme velice rádi, že se zde dnes můžeme zúčastnit tohoto slyšení ve vaší přítomnosti. Nejenom tady poprvé eh, představuji ten definitivní režim, jak nastavil pan předseda, ale také ty další eh, návrhy, které eh, představují součást velké strategie k vytvoření jednotného prostoru z DPH. Jak víte, tak my se snažíme z Evropy udělat jednodušší prostor, modernější systém, který nebude náchylný tolik podvodům v 21. století. Je eh, zjevné, že se musíme eh, snažit lépe zpravovat eh, stávající zdroje. Mm, musíme se ne snažit zvyšovat zdanění, ale mm, spíš vybírat to, co nám uniká. Komise minulý rok představila celou řadu návrhů, které stojí za to zmínit. Některé už byly přijaty, a to eh, nesmírnou rychlostí. Některé eh, v současné době jsou projednávány a některé eh, je zatím představeny nebyly. Já začnu s naším hlavním návrhem, s tím návrhem, který udá tón ve zbytku debaty o DPH. Příliš dlouho už platí dočasný režim Eh, chtěli jsme ho mít až do té doby, eh, dokud nenastane eh, definitivní režim na základě původu, ale to se ukázalo, že bude nemožné. Proto jsme přijali rozhodnutí přejít k definitivnímu režimu založenému na cíli. To nikdy nebylo promítnuto žádného legislativního aktu ani jako deklaratorní opatření, ale to bylo přijato už minulý rok v říjnu a projednává se to na radě. Je to součást nového článku 402, kde je řešeno, že definitivní e, e, režim bude e, vycházet z destinace a nebo z místa určení a bude mít velice zvláštní parametry a určitě se do ní budeme moci pustit, až se zeptáte. Společně s tím eh, se snažíme, aby ten stávající přechodný režim eh, fungoval lépe a proto máme eh, rychlá zlepšení, která projednala komise a projednávají se teď na radě která stělesňuje takzvaná, takzvaný certifikovaná osoba povinná k daní. To je součást nového strukturovaného systému, který umožní postupné zavedení toho, co budeme eh, moci vnímat jako kuperníkovskou revoluci v uplatňování DPH. Nejedná se ovšem jenom o koperníkovskou revoluci, jedná se o takovou eh, fiskální renesanci, protože v současnosti s tím jsme přišli s dalšími návrhy, které doplňují tuto základní eh, změnu. Další návrhy mají za cíl zjednodušit ten systém pro malé a střední podniky, a to je ten návrh přijatý letos v lednu. A potom jsou tam některá doprovodná opatření k e, tomu, jak e, se e, uplatňují sazby. To bylo také schváleno no, v lednu letošního roku. Důležitou součástí našeho balíčku jsou opatření o administrativní spolupráci. Principy a politika jsou velice důležité, ale způsob jejich implementace je ještě důležitější. Musíme eh, státům dát možnost eh, a nástroje k účinné spolupráci, tak aby eh, ty principy, které se snažíme vytvořit, byly potom umě provedeny v praxi. Proto jsme tady měli návrh přijatý komisí v prosinci, který se teď projednává s v hodně konstruktivním ovzduší na radě. Těšíme se na rychlé přijetí. Děláme to v zájmu členských států, v zájmu občanů, eh, kteří eh, platí eh, své daně v rámci spotřebitelů a v rámci podniků, které tvoří součást naší společnosti a naší ekonomiky. Proto dnes jsem zde sami s velkou radostí, protože myslím si, že všechna ta opatření je třeba vnímat jako jedinečnou součást snahy k utvoření úplně nového eh, režimu DPH. Akorát vám eh, řeknu tu dobrou eh, zprávu, že jednomyslně byla přijata nová pravidla k tomu, jak uplatňovat DPH k prodejům na dálku, což je další rozšíření toho principu, který chceme uplatnit v definitivním režimu a tomu se říká jednorázové místo, one-stop shop. Těším se na vaše dotazy. Děkuji. Já vám také děkuji a za to, že jste se akorát eh, vešla do eh, řešinské doby. A teď eh, jsme velice rádi, že tady máme profesorku Rita de la Feria, která je velice vlivnou daňařkou, abych tak řekl, podle International Tax Review, která byla jmenována mezi 50 nejvlivnějšími lidmi v oblasti zdanění. Profesorka Feria je profesorkou eh, eh, vyučující daňové právo na, eh, v univerzitě v Lícu a také v, působí v Oxfordu a také je hostujícím profesorem doma a na univerzitě v Lisabonu. S paní profesorkou už jsme se setkali tady na Děmi, slyšení v parlamentu a, a během našeho pobytu, našeho slyšení v Londýně, takže jsme velice rádi, že jste tady s námi a teď dostáváte slovo na pět minut. Um, thank you very... Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji za to, že jste mě pozvali do eh, na jednání vašeho výboru. Já jsem velice ráda, že jsem měla příležitost vyjádřit se k těmto novým návrhům. Já, má prezentace bude krátká a na úvod eh, pohovořím o sazbách DPH, o tomto prvku těchto návrhů, ale ještě předtím, než se podívám na ty sazby, tak bych ráda pogratulovala výboru k celému procesu provádění nebo zavádění toho režimu DPH. Já jsem eh, zpracovávala eh, PHD zprávu, která se týkala na právě přechodu. Trvalo to eh, asi 30 let, ale vypadá to, že teď už konečně se dostáváme k tomu určitému přechodu, takže přeji komisi v následných měsících, doufejme, že ne letech, mnoho úspěchů. Mám eh, opravdu mnoho obav ohledně tohoto, těchto návrhů ohledně DPH. Nemohu příliš zacházet do podrobností, ani nemohu zde dělat nějakou zevrubnou analýzu, která se týkala historického vývoje DPH systému v Evropě. Ani nechci hovořit příliš o různých právních a ekonomických dopadech různých sazeb DPH. Nicméně jsem zaslala vašemu výboru také několik článků, které jsem na toto téma napsala a které, jak doufám, vám poskytnou určitý kontext k dnešním mým komentářům. Mým hlavním cílem dnes je pochopit, co se vlastně teď odehrává, k čemu dochází, zasadit to do určitého kontextu a chtěla bych také upozornit na určitá výrazná rizika, které podle mého názoru sebou tento návrh nese. Usilujeme o harmonizaci systému DPH a sazeb DPH už 50 let. Od 60. let je zde tato snaha, je, byl zde jeden návrh, další návrh a postupně je zde úsilí o vypracování takové společné struktury DPH. Tento návrh, který předkládá Evropská komise nyní, je vlastně naprostým přechodem, naprostou změnou v tom našem přístupu k DPH. Pokud bude tento návrh schválen, tak v podstatě povede k disharmonizaci pravidel DPH v Evropě. E, argumenty, které komise předkládá, aby ospravedlnila tuto změnu své pozice, e, říká, že ten um, konečný systém nebo ten trvalý systém DPH ne, vlastně ne, nemusí sebou nutně vést harmonizaci, ale já s tím nesouhlasím a nemůžu tedy souhlasit ani s těmi závěry. Uh, Premise je, že tento eh, systém DPH už eh, vlastně zabrání eh, takovému využívání přeshraničních systémů, ale nemůžeme říci, že vlastně to je to, ten jediný důvod, proč bychom zde měli mít harmonizaci DPH, pokud chceme zabránit určitým negativním jevům. Jak komise sama uznává, pokud bude tento návrh schválen, tak dá členským státům svobodu měnit sazby DPH a to ne zcela jistě, naprosto samozřejmě, zvýší rozdíly v sazbách DPH napříč Evropou. A navíc, podle mého názoru, to rovněž zcela nevyhnutelně povede k oslabování daňové základny. To znamená, buď některé eh, ty, některé ty věci budou přesunuty z té základní sazby do snížené sazby. Bude to mít politické dopady, které jsou poměrně jasně viditelné všem, kteří se pohybují v této oblasti. Po mnoho let eh, členské státy tlačí na to, aby došlo ke změně sazbám DPH a já mám takové podezření, že samozřejmě nemůžu to vědět nějak s jistotou, ale mám pocit, že tam je eh, také určitá, že toto je vlastně za tou, částečně to stojí vlastně za tou motivací eh, Evropské komise. Nicméně, tento tlak bude ještě větší, pokud zde bude tato harmonizace, protože zatím je to tak, že členské státy mohou vždycky říci, my můžeme uh, tu, provést tuto změnu, protože zde máme pravidla Evropské unie, ale jakmile zde bude harmonizace, tak už vlastně členské státy nebudou moci jaksi vinit Evropskou unii za tato pravidla. A uh, ten politický tlak na to některé věci vyjmout z té základní sazby bude, nyní, bude velice mm, jaksi silný, bude zde velice uh, silné pokušení. Um, problémem je to, že tady eh, ta snížená sazba vypadala jako dobrý, eh, dobrá věc, ale není to tak, protože ta snížená sazba se eh, používá buď pro ochranu slabších, ekonomicky slabších domácností, chudších lidí. A ten druhý důvod je, že se zvýší spotřeba nějakých hodnotných předmětů, ale vlastně to všechno záleží na jediném faktoru, na tom, že dochází ke snižování cen. Problémem je to, že pokaždé, když se snažíme empiricky změřit snižování cen které by mělo záviset na snížení DPH, tak nakonec vlastně z toho vyjdeme s prázdnýma rukama, protože trh je velice odolný vůči snižování sazeb DPH. Takže většinou to bývá tak, že maloobchodníci v podstatě sami absorbují ten rozdíl. Takže v praxi je to tak, že v podstatě pouze dotujeme určité sektory. Navíc, i, pokud by to fungovalo, i pokud by třeba došlo ke snížení těch konečných cen, tak tam pak ještě bude další dopad když se podíváte na ty vzore, vzorce spotřeby, tak e, vždycky je to tak, že vlastně nejvíce spotřebovávají ti nejbohatší ve společnosti. Ať se podíváte na ceny mléka nebo e, chleba, tak bohatší lidé spotřebovávají více i těchto um, výrobků. Takže v podstatě to bude dobré pouze pro bohaté lidi. E, když se na to podíváme statisticky, tak to opravdu asi, asi to bude vypadat kontraproduktivně, ale opravdu to vypadá, že ze, snížených, ze snížených sazeb DPH mají největší prospěch bohatí lidé, ať už je to mléko, chléb nebo ovoce. Zkrátka to budou ti nejbohatší, kteří z toho nejvíce budou týt. A naopak vlastně přejdeme o příjmy z těchto daní, které by pak vlastně mohly být použity právě na ochranu třeba těch nejchudších lidí. Takže z těchto všech důvodů je snížená nebo snížení sazeb DPH. Sice vypadá velice lákavě, ale není to vůbec žádný všelek, tak, jakým se, jak, tak jak vypadá. Poslední bod. Kromě těch eh, právních a ekonomických dopadů si myslím, že tento návrh je také neústavní. A proč? protože si myslím, že nezapadá do právního základu článku 113, protože článek 113 smlouvy o fungování Evropské unie říká, nebo vyžaduje, aby legislativa, která bude schválena Evropskou uniou, harmonizovala a také zlepšovala fungování jednotného trhu. A podle mého názoru tento návrh nedělá ani prvé, ani druhé. Na závěr bych chtěla ještě říct jednu větu, kterou velice ráda používám takových úvodech. V roce 1995 komise předložila bílou eh, knihu o vnitřním trhu a byla zde zpráva. To, co navrhuje tato bílá kniha, je, aby společenství se nyní vydalo, aby učinilo další krok na cestě, kterou tak jasně nastínili smlouvy. Protože pokud by se snad snažila dělat méně, a tak by um, nesplnila ambice zakladatelů společenství které vložili do smluv. Navíc by to byla určitá zrada na důvěře, která v nás byla vložena. A bylo by to tedy nefér nabízet méně národům Evropy. E, nabízeli bychom jim pak méně prosperující budoucnost, než kterou by jinak mohli mít. A e, takže před námi je výzva, kterou, na kterou musíme reagovat. Je to z roku 1985, vím, že to je možná trošku e, kontroverzní, ale já vás tedy žádám, abyste reagovali na tu výzvu a abyste připravili takovou politickou koncepci, která bude vycházet z jasných právních a ekonomických eh, analýz a dopadů. Děkuji, bylo to velice provokativní. Tak pečlivě jsem poslouchal, že jsem úplně zapomněl na čas. Nicméně bych rád všechny, všem připomněl, že máte omezený čas. Bohužel tedy tím, že jsme začali o 20 minut později, tak máme tolik času. A nyní vítám paní Inležen, která je partnerkou v eh, firmě daní, je také poradkyní a týká se to zejména řízení řešení sporů v daňových věcech. Pracovala už v mnoha zemích Evropské unie, takže teď se vlastně podíváme. Eh, eh, měli jsme zde pohled komise, pohled akademické sféry a teď se podíváme na to z pohledu právní firmy. Mm, děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji za pozvání na toto důležité zasedání. Byla jsem požádána, abych se vyjádřila k certifikovaným osobám povinným k dani. A chtěla bych nejprve připomenout, že osoba povinná k dani v rámci režimu DPH, eh, to jsou vlastně neplacení výběrčí DPH pro stát. Podle údajů Existuje takovýchto eh, podniků 35 milionů 700 tisíc a eh, asi 3,2 až 3,7 se zapojují do vnitrounijního obchodu a přes 50 patří do vlastně různých eh, koncernů. Teď vlastně tato změna navrhuje, že nám vzniknou dvě kategorie neplacených výběrčů daní a jenom vlastně ti certifikovaní budou považováni za spolehlivé a mohou tedy těžit se zjednodušení z těch takzvaných quick fixes eh, v rámci dodavatelského řetězce, doklady o osvobození a podobně. A budou moci tedy nakupovat zboží uvnitř Unie s tou výhodou, že budou moci aplikovat eh, mechanismus reverse charge. A na to já odpovídám ne. Chci zmínit několik důvodů, většinu z nich jsem tedy dala do toho dokumentu, který jsem zaslala. Nejprve tedy několik obav. Pokud jste eh, autorizovaný hospodářský subjekt AEO, tak eh, vlastně z povahy věci samé můžete být i ta certifikovaná osoba k daní, CTP, ale bude tam třeba ještě definovat další podmínky. Protože pokud se chcete stát CTP, tak tam ty požadavky jsou trochu jiné, takže to je třeba ještě revidovat. Za druhé, bude to znamenat zásadní eh, náklady pro obchody nebo podniky podnikající v dobré víře a může to tedy omezit podnikání. Bude to problematické hlavně pro mikropodniky, malé a střední podniky a startupy. A když jsem podnik, tak vlastně pokaždé, když budu realizovat nějakou transakci, tak budu muset nejen hodnotit, zda můj tedy zákazník má platné eh, číslo DPH, ale budu muset taky ověřovat, zda ten můj zákazník má status certifikované osoby povinné k dani. Nestačí to dělat jednou, musí se to dělat pro každou jednotlivou transakci. A potom tady je riziko, protože vlastně to udělování statusu se bude dělat v rámci celé EU a pokud ty podmínky nebudou uplatňovány stejně, tak to vlastně může být nový prvek, který podpoří to, že podniky vlastně budou si hledat eh, místo, kde se to uděluje snáze. Bude to takzvaný vlastně eh, shopping s tímto statusem. A dovedu si představit, že Eh, podvodníci si najdou nové cesty, budou třeba kupovat podniky, které mají status CTP a budou to potom používat na eh, úkor eh, celého režimu DPH a slušných podnikatelů. A také se alespoň v tom definitivním režimu zavádějí dva modely, jak se bude vybírat vnitrounijní DPH. Buď se bude vybírat u těch firm, které nemají status CTP, jakožto zákazníků a v jiném scénáři eh, máme uplatňování mechanismu reverse charge. A kvůli tomu dvojímu statusu hrozí opakování současných podvodných vzorců, které známe z toho přechodného režimu. Jaká tedy je alternativa? Alternativa podle mého názoru je snažit se vyřešit příčiny podvodů s DPH. Musíme rozhodně eh, revidovat model eh, registrace podniků. Musíme vytvořit eh, vlastně nějaké identifikační číslo pro EU. To znamená, že když jste osoba povinná k DPH a dostanete registraci, tak byste měl být vnímán jako podnikatel nebo obchodník bona fide. Musíme tedy uzavřít vrátka podvodníkům a když už se ty podvodníci do režimu dostanou, musíme mít, eh, být schopni toho režimu je dostat, což vypadá docela jednoduše. Když mám řidičský průkaz, mohu řídit jak na, na eh, domácích silnicích, tak na mezinárodních silnicích a pokud se dopustím nějakých přestupků, tak buď mi bude ten řidičák dočasně odebrán, a nebo ho budu muset eh, na nějaký čas vrátit, nebo třeba doživotně a budu z toho systému vyřazena, aby byli chráněni eh, ti ostatní účastníci silničního provozu. Dovolte ještě několik námětů. Do roku 2022 musíme eh, se zabývat novým modelem registrace v rámci EU a za tímto účelem bychom, myslím, měli revidovat co potřebujeme pro registraci nových eh, osob povinných daní. V rámci toho se můžou zkoumat i kritéria pro CTP. Neříkám, že jsou úplně špatná. A když už někdo vlastně vstoupí do toho systému, můžeme také používat technologie. Technologie existují. Můžeme si sdílet informace. Pokud eh, u těch nových certifikovaných osob dojde k nějakému problému, můžeme si o tom sdílet údaje. A také musí být stanoveny nějaké sankce, pokud někdo poruší pravidla a může to být navázáno na směrnici PIV. Pokud se někdo dopustí závažných trestných činů může být vlastně vyškrtnut ze seznamu, nebo ta, to, to, to, zařazení do seznamu musí, může být pozastaveno. Potřebujeme tedy eh, něco na přechodné období pro ty, kteří jsou již eh, zaregistrováni jako osoby povinné k dáně. Potřebujeme naléhavě ty rychlé opravy, ty quick fixes, ale ne formou CTP. Potřebujeme definitivní režim a mělo by se tedy začít pracovat na eh, celoevropském mechanismu registrace, ať už to samotná registrace bude probíhat v členských státech nebo v nějaké eh, evropské registrační agentuře, tak aby se chránili poctiví obchodníci před podvodníky. Děkuji. Děkuji za to, že jste otevřela další téma a nyní dostane slovo Christian Koptvedgard, který je předseda Eh, politické skupiny DPH při Business Europe. Zabývá se otázkami DPH už 15 let, má rozsáhlé daňové zkušenosti, jakožto daňový poradce v KPMG, pokud se nemýlím. Takže eh, máte slovo na pět minut, prosím. Thank you very much. Dear members of the European Děkuji vám, vážení poslanci Evropského parlamentu, vážený eh, pane předsedo, my bychom vám rádi poděkovali za Mm, laskavé pozvání promluvit zde k eh, důležitému eh, tématu DPH. V Business Europe eh, jsme si vědomi toho stávajícího špatného systému zavedeného před 25 lety, který je nyní velice roztříštěný a náchylný k podvodům a je jasné, že v úspěch DPH, který, úspěch společného trhu, který stimuloval obchod, zásadně zatížil a toto, eh, tento systém. Proto eh, nedávna iniciativa k spravedlnému zdanění raz, dva, tři a, a ať už u sazeb DPH k definitivnímu systému eh, CTP nebo k boji proti podvodům z DPH představují jedinou příležitost k tomu zajistit, aby nový systém byl jednodušší, méně náchylný k podvodům a prosazoval přeshraniční obchod a hospodářský růst v EU. Ovšem v této rozpravě je podstatné, aby jakékoliv řešení snižovalo administrativní zátěž pro podniky i pro členské státy a také eh, podporovalo eh, cash flow, což je vysoce důležité pro konkurenceschopnost eh, evropských podniků. Neměli bychom nahrazovat jednu byrokracii, byrokraci jinou, ale potřebujeme, aby v definitivní systém, jak a zajistil snižující snížení nákladů na dodržování a administrativních nákladů a zároveň, aby nebyl tak náchylný podvodům. A to by mohlo být velice složité. A, ale jeden klíčový prvek, a to nemůžu dostatečně potrhnout, jak klíčový prvek jakýchkoliv návrhů a musí být důvěra mezi členskými státy. Některé ze stávajících nedostatků jsou dány tím, že eh, eh, přirozeně nevěříme daňové eh, zprávy jiného členského státu, že vybere naši DPH. Pokud nenalezneme způsob, jak překlenout tuto mezeru, tak nebude možné přijít s jednodušším systémem DPH. Tato důvěra a, se netýká jenom vztahu mezi členskými státy, ale tedy mezi daňovými úřady a, a legitimními podniky. A můžu vám říct jasně, že podle odhadů Evropské komise prakticky jeden bilion v, v, z, v eur z DPH se vybere v EU v roce 2015. To je 7 celkového HDP. To ukazuje, že i e, nejdrobnější změny v systému DPH mohou mít obrovské e, důsledky pro e, hospodářskou výkonnost EU a daňové výnosy členských států. Veškerý obchod mezi podniky povinnými k dani je předmětem v daně z hodnoty. Důsledkem je, že jakýkoliv systém musí usnadňovat hladké vyřizování milionů každodenních transakcí. A je třeba najít e, tu příslušnou daň a vydat e, fakturu v době transakce. Nemůžeme odkládat transakce, protože nevíme, jak funguje DPH. To je e, velice podstatná věc u daňového systému Eh, založeného na transakcích. Eh, každý systém, který eh, přináší náklady pro každodenní transakce, má zásadní důsledky pro má zásadní tedy náklady, pokud jde o zaměstnanost a výnosy. Business Europe podporuje přechod k systému mm, založenému na určení, ale aby to fungovalo, je třeba zjednodušit Eh, systém a, a mm, mít samý přístup k příslušným informacím o pravidlech eh, administrativní praxe v jiných členských státech. Musíme být schopni dostat se eh, k těmto informacím, k tomu, jaká je ta příslušná sazba DPH. Pokud jde o návrh EU na definitivní systém DPH, zejména podporujeme snahy komise dále zlepšovat a rozšiřovat One Stop Shop, což je podstatný prvek Eh, toho eh, systému určení a bylo by eh, mm, to nejdůležitější zjednodušení pro malé a střední podniky a jakož jejich hlavní problém je právě toto, když dělají přeshraniční obchod, je registrovat se a pochopit systém daně DPH. I po zavedení takového širokého one-stop shopu by ty problémy začaly, by ty problémy přetrvaly. Eh, jsou tady samozřejmě také eh, problémy se zjednodušením, ale eh, myšlenka TTP představuje zátěž pro podniky i daňovou zprávu a nakonec možná budeme mít certifikovaného daňového podvodníka, jak říkal můj kolega po, pravě, po mé pravici. Takže dovolte, abych zdůraznil, že podle posouzení dopadů návrhu na administrativní spolupráci 80 přeshraničních podvodů prováděli eh, pachatele organizované trestné činnosti a ne normální podniky. A to je eh, úplně eh, jiný subjekt, se kterým je třeba bojovat, než jenom normální podvody z DPH. Pokud jde o ten eh, návrh pro malé a střední podniky, tak Business Europe jim byla zklamána, protože tam se v zásadě řeší jenom mikrosubjekty. Nechápeme, že iniciativy pro malé a střední podniky musí být vnímány v souvislosti se zjednodušením nabízenými v legislativu o DPH B2C. Stejně tak jako eh, zjednodušení, která eh, předkládají eh, v detailní mm, ustanovení, která jsou obsažena v tom definitivním režimu. A my jeden z těch hlavních prvků, který chceme, je princip eh, eh, auditu eh, v domácí zemi. Ale to si vyžaduje legislativu. to audit v domácí zemi umožňuje, že je ten podnik kontrolovaný jménem jiného členského státu v státě, kde je usazen. Děkuji. Děkuji vám a posledním řečníkem je Gerhard Humer z Rakouska který je z Evropské eh, asociace eh, eh, řemesel a malých a středních podniků. A jelikož nás zajímá dopad reformy DPH na daňové náklady v malých a středních podniků, tak doufám, že nás velmi dobře doplní. Just like to add some... Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji za to, že jste mě pozvali. A já bych tomu chtěl trošku dodat pár bodů k tomu, co říkal kolega kolegy z Business Europe a vlastně posílím to ještě z toho pohledu malých a středních podniků. Malé a střední podniky a také mikropodniky eh, mají samozřejmě eh, vyšší náklady spojené s nutností dodržovat předpisy než velké firmy a proto podporujeme jako UEAPME Eh, existenci tohoto stávajícího systému, který je lepší pro malé a střední podniky. Vítáme tento systém, který má umožnit osvobození od DPH také i pro malé podniky, pro ty přeshraniční firmy a který také umožní mikropodnikům eh, těžit z, té, z toho zjednodušení, i když nebudou osvobozeny. Chápu trošku frustraci těch, kteří nejsou mikropodniky a vlastně nevztahuje se to na ně, ale musíme si uvědomovat, že 92% všech firm v Evropě jsou právě mikropodniky a 92% firm je tudíž eh, ošetřeno touto legislativou. UEAPME má obavy ohledně stávajících eh, nebo ohledně těch případných rizik a konkurence mezi um, firmami a mezi případným narušením soutěže. To je velký problém, zejména pro služby, které jsou místně poskytovány a jsou intenzivní na lidskou práci, kde vlastně je výrazná eh, výhoda pro náklady v tomto systému a proto některé firmy vlastně mm, váhají, zda sem opravdu mají dostat na ty vysoké prahy, protože to bude mít dopad na, ten, na, ty místní, na ten místní podnikání. Takže my podporujeme tu částku 200 tisíc eh, euro pro přeshraniční ale co se týče toho, té částky 85 tisíc eur, tak mnoho našich členů s tím není spokojená. Chápeme, odkud ta částka zešla. Mm, je to vlastně podle Spojeného království a vlastně má to být eh, prach, který bude pro všech 27 členských států, ale naše podniky kde tedy zatím je, je ten prach 25 tisíc nebo 35 tisíc eur, tak si myslím, že pokud to bude v té nové směrnici prach 85 tisíc, tak zde bude vlastně větší tlak, aby se ten prach navýšil i na vnitrostátní úrovni, což není v zájmu našich členů. Takže byste se možná měli zamyslet nad tím, že my takový práh nepotřebujeme, vůbec ho nepotřebujeme, nechme to na členské státy, ať si to sami rozhodnou a je zde třeba Belgie nebo Německo, kde vlastně vznikl tlak na ty vnitrostátní Prahy, který vznikne právě na základě těchto politických opatření. Pokud zde bude eh, vyšší um, práh, to může také vést eh, právě k tomu narušení konkurenceschopnosti nebo hospodářské soutěže v těch Eh, pracovně intenzivních obdobích, eh, odvětvích, takže to bychom také chtěli ještě ošetřit. A pak ještě můžeme říci, že pokud chcete pomoci zejména těm startupům, těm začínajícím podnikům, a pokud chcete, aby se vlastně jaksi postupně dostali do toho normálního běžného systému, tak by tam mohla mít taková možnost na větrostátním eh, úrovni mít práh, který ale by se změnil po dvou letech. To znamená, ty první dva roky eh, by ten práh byl vyšší a teprve vlastně po těch dalších dvou letech by se to změnilo. Takže myšlenka je, eh, zamyslete se nad tím, zda by třeba ten práh eh, se nemohl ještě po těch dvou letech změnit, také aby, to nedochá, aby nedocházelo k narušení hospodářské soutěže. Co se týče přechodného období, myslíme si, že by bylo dobré Eh, aby zde byla ta výjimka ten jeden rok, eh, pokud ten obrat nepřevýší eh, ten práh po určitou procento, ale myslíme si, nebo někteří naši členové si myslí, že ta, hm, těch 50% je příliš vysoko, navrhují třeba 33% nebo 25%. Dále, co se týče opatření pro zjednodušení velice, vítáme to, že se to bude vlastně týkat i e, mikropodniků, e, které bohou, tedy sice se na ní nebude vztahovat to osvobození, ale budou moci mít prospěch z toho zjednodušení, například zjednodušená registrace, účetnictví a tak dále, ale nevíme, zda ten strop 2 miliony eur je dostatečný, zda by neměl být možná trošičku vyšší, například 5 milionů eur. Protože v tomto případě mohou ty firmy mít prospěch pouze ze zjednodušeného systému, z toho zjednodušení pak mám ještě jednu větu, která se týká flexibilních sazeb. Já a my, mý kolegové, z, vlastně i kolega z Business Europe, vlastně říkáme něco podobného. Flexibilní sazby jsou žádané některými naši čl, našimi členy, ale bude to fungovat pouze tehdy, pokud bude takový systém, kde malé a střední podniky lehce zjistí, jaké jsou příslušné sazby v těch jiných členských státech. Takže byste také měl být nějaký systém, který by vás pak informoval, že třeba v jiném členském státu došlo ke změně té sazby, protože mm, jinak je tedy problém pokaždé, když dojde k té, té změně. A pak ještě eh, ohledně těch osob CTP. U malých a středních podniků, pokud umožníte, pokud máte nějaká komplikovaná kritéria a komplikovaný systém, eh, a nedovolíte malým a středním podnikům, aby, kteř, kteří se, které se chovaly dobře, eh, aby obdrželi ten status CTP, tak budou mít velkou konkurenční nevýhodu eh, vůči velkým firmám, protože pokud tedy budou muset platit DPH, budou mít větší problém s cashflow eh, než ti, kteří používají ten systém reverse charge, i když pak třeba dostanou nějaký ten kredit zpět. Děkuji, takže nyní tím končíme první kolo této rozpravy. A teď dám slovo čtyřem zpravodajům Evropského parlamentu, kteří mají za úkol napsat o těchto tématech zprávy a pak bude ještě postup spontánních řečníků. Takže za EPP je, respektive není stepan pan Tom Kandelára, takže já se vyjádřím místo něho. A požádám vás, abyste se vyjádřili ke třem věcem. Za prvé, první věc se týká toho, že hovoříme o, tom, o těch podvodech s tím chybějícím článkem a také s, vlastně s nedostatkem důvěry. Vypadá to, že tady je zde velký, velký problém eh, nedostatek důvěry mezi daňovými orgány a členskými státy, takže jak překonat tyto problémy. Druhá věc se týká strategie některých členských států, které se snaží Eh, vyřešit eh, problém tzv. Eh, VAT gap tím, že se bude používat mechanismus té obrácené povinnosti reverse charge, takže jaké podle vašeho názoru jsou výhody a jaké jsou nevýhody nebo rizika. A třetí otázka je jasně na komisi, jak je proveditelné nebo jak, jak proveditelné bude pokročit s tímto návrhem, vzhledem k tomu, že potřebujete souhlas všech členských států a jaká rizika očekáváte Eh, a jak tedy podle vašeho, nebo která to mohou jaksi prodloužit, pokud to vůbec bude nějak dokončeno. Takže já nejprve asi požádám zástupkyni komise. Děkuji, pane předsedo. Kolik mám času? Zhruba čtyři minuty zatím. Nemáme problém s časem, ale prosím, nemluvte moc dlouho. Děkuji. Já bych chtěla eh, zareagovat i na komentáře ostatních řečníků. Nebudu hovořit, hovořit dlouze, ale vždycky vítám příležitost vyjasnit nějaká nerozumění, nedorozumění ohledně našeho návrhu. Pokud jde o snížené sazby, nikde jsme rozhodně nepodporovali zvýšené používání snížených sazeb anebo ani možnost ještě snížit uplatňované sazby. Ten seznam tam je, protože komise chtěla vlastně použít definitivní režim na základě původu. To znamená, že by se použila sazba tam, kde je usazen dodavatel. To by mohlo vést ne k tomu přeshraničnímu shoppingu. K tomu dochází, když se spotřebitel pohybuje, aby nakupoval v jiném členském státě a to bude vždycky možné, ale vlastně k narušení, pokud jde o místo usazení podniku. Pokud tady je princip, důvodu a, eh, princip původu a různé sazby, tak se potom ten podnik usadí tam, kde jsou nižší daňové sazby. A proto, abychom přiměli členské státy Eh, aby se trochu zblížily ty sazby, tak byl seznam eh, zboží a služeb, eh, které mohou podléhat sníženým sazbám po zavedení přechodového režimu. Toto schéma ovšem znamená určité diskriminace. Některé členské státy, zatím devět, které měly výjimky ve, ve své vlastní legislativě o DPH, mají možnost uplatňovat snížené sazby, které jsou nad rámec zboží a služeb, eh, tak jak to bylo zveřejněno pro všechny členské státy. A zatím tu výjimku stále mají. Došlo ale k několika změnám. První změnou bylo rozšíření. Země, které přistoupily do EU později, měly méně možností eh, uplatňovat sníženou sazbu a museli vlastně respektovat seznam, který byl eh, jako příloha k přechodnému režimu. Mezitím jsme také změnili svou představu, pokud jde o uplatňování definitivního režimu. Teď už by to nemohlo být princip původu, ale princip vlastně místa určení. Pořád tady je ta možnost přeshraničního nákupu, protože pokud chcete jet nakupovat do jiného členského státu, budete podléhat právním předpisům toho daného členského státu. Bude pro vás platit ta e, nižší sazba, ale v prodeji na dálku už není zapotřebí uplatňovat omezení ohledně toho, co může spadat pod sníženou sazbu, protože tato nutnost už vlastně neexistuje. A kdo jsme tedy potom my, abychom říkali Polsku, že není možné uplatňovat sníženou sazbu DPH na dětské plínky, když to dělá Irsko a Spojené království. Tohle vyzdvihuje dva problémy. Za prvé, proč bychom to měli říkat? Je to kvůli respektování smlouvy. Bylo za neústavní eh, článek 119 uvádí, že musíme mít harmonizovaný rámec pouze do té míry, je-li to nutné k zachování fungování jednotného trhu a k zabránění eh, vlastně narušování toho trhu. A pokud budeme mít definitní eh, režim založený na původu, budeme to muset dělat, ale dnes to dělat nemusíme. Proč bychom měli eh, říkat státům, jak mají používat svůj fiskální prostor. To je jeden důsledek. A druhý důsledek je, že tady vlastně je diskriminace. Jsou tady výjimky pro některé členské státy, a tyto výjimky vlastně vyprší, pokud se pravidla nezmění v okamžiku, kdy vstoupí v platnost definitivní režim. Mohli jsme říci, tak už měli skončit, ale politiko, jako politikové volení občany víte, co to znamená. Bylo by to velice politicky nereálné. A my se tedy snažíme najít eh, cestu, aby ty členské státy, které mají výjimky, si je mohly zachovat a zároveň chceme poskytovat stejnou možnost všem ostatním členským státům. Samozřejmě eh, eroze daňového základu to je velké riziko. A proto jsme zavedli silnou pojistku a to je omezení vážené průměrné sazby 12 Co to znamená? Pokud členský stát má tedy určitý fiskální prostor na používání snížené sázby na podporu svých daňových politik, ať už se to jedná eh, sociální eh, volby, politické volby, otázky související s růstem. To je prostě na tom členském státu. My jim dáváme možnost tento fiskální prostor nějak nasměrovat, aniž bychom je povzbuzovali k tomu, aby ho navyšovali, ale dáváme jim volnost, aby se zvolili, jak to nasměrovat. Takže už uplynulo 6 minut. Můžete přijít k otázkám, protože ještě máme čtyři lidi na seznamu a abychom slyšeli všechny odpovědi. Já myslím, že asi všichni známe ty argumenty. S radostí, pane eh, předsedo. Předřečníci někteří přetáhli více než o čtyři minuty a já určitě nebudu hovořit déle než oni. Takže vaše otázka je na důvěru mezi členskými státy. Náš návrh CTP právě měl tuto důvěru nastolit. Trvalo by eh, dlouhé vysvětlování, jak ten systém funguje těm, kdo na to nejsou experti. Stručně řečeno, usoudili jsme, že je možnost vlastně zachytit ty, kteří zmizí, aniž by zaplacili, zaplatili daň. Když prodáte zboží eh, mimo svůj členský eh, stát eh, jinému podniku, tak je to osvobozeno. A tím vznikají karuselové pro, pro podvody, kde vlastně chybí potom ty obchodníci. Pokud bychom pravidla změnili, to by bylo potom znamenalo, že musí se ty peníze jakoby zachytit i hned. Členské státy, jak jste správně poukázal, měly obavu, že někdo jiný by místo nich vybíral daně, anebo že by museli vybírat eh, moc daní zase pro někoho jiného, tak jsme navrhli způsob, jak to dělat postupně. A toto CTP je náš způsob, jak říci, chcete pokračovat se stávajícím systémem, jak dlouho to jende, budiš, ale zachyťme ty, kteří, u kterých více hrozí, že zmizí z penězi. Takže je to příležitost pro členské státy vlastně zachovat si stávající situaci, ale zároveň e, budou moci e, zaplnit ty největší díry a proto jsme připravili toto řešení. Druhá otázka, proč se domnívám, e, že ten návrh by měl usnadnit státům cestu. My jsme vlastně ten návrh připravili Eh, je to návrh na stole rady, k tomu se nebudu dále eh, vyjadřovat. My jsme udělali maximum, co jsme si mysleli, že by mohlo být v souladu s našimi vlastními návrhy a se smlouvami. A teď je míček na straně rady a my si myslíme, že ty dva návrhy nejsou neslučitelné. Nebudu zabíhat do právních detailů, pokud byste to nevyžadoval. A pak tam byla ještě třetí otázka. Jak je pravděpodobné, že ten návrh získá dostatečnou podporu? Tak jako každý daňový návrh, to bude mm, určitě dlouhá cesta, ale vzhledem k tomu, že to vychází z One Stop Shop, my jsme začali s tím One Stop Shopem eh, u nehmotných služeb a teď jsme to rozšířili na všechny eh, ehm, transakce B2C eh, na dálku. Já si myslím, že to bude fungovat dobře. A pak tady vlastně zby, zůstane ještě One Stop Shop pro B2B. Eh, doufám, že by to byl přirozený, eh, přirozené vyústění a doufám, že jsem hovořila o moc déle než jiní řečníci. Děkuji, říká vám předseda. Ještě někdo další chce okomentovat otázky? Prosím, ale přihledněte tak tomu, že ještě jsou na řadě čtyři další řečníci. Thank you. As I understood. So. Děkuji, já jsem to pochopil tak, že jste eh, se ptal eh, k eh, tomu národnímu systému výjimek nebo měření. Já si myslím, že chybějící obchodník a chybějící důvěra tak ten stávající návrh je jeden ze způsobů, jak to vyřešit. Je to dobrý krok Máme tady ten, ten proces eh, jdoucí směrem k eh, budování důvěry, ale eh, politický tlak od někoho na vrchol a daňové zprávy, kdo říká, že to prostě musí fungovat. Pokud tento politický tlak bude vytvořen, tak dojde k nějakým změnám. Takže tady je určitě třeba vytvořit politický tlak k těm k tomu národním samovyměření, tak tak samozřejmě ano. Můžete omezit jeden typ podvodů v jedné zemi a, a, a vyvezete ho do jiné země, ale také eh, ho nahradíte jiným rizikem, protože tam ten rizikový eh, profil z částečné platby, kde vyberete část DPH, eh, a přijete k systému a ten přechod k systému, kde vyberete všechno, to znamená systém prodejní daně, to je prostě úplně něco jiného. Takže najednou můžete vytvořit eh, nové riziko, protože tam bude nový podvod. A já chci říct, že v podstatě DPH je nejjednodušší daň na světě. Dáte uh, sazbu na nějakou transakci. Ano, my jsme uh, uh, to uh, celé uh, zesložitili šíleně. Děkuji. Teď je Pekofot který je eh, eh, zpravodajem k té eh, certifikované osobě povinné k daní. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že řadu z těch otázek už jsme projednávali v kontextu toho, na čem já tady pracuji. Samozřejmě celým systémem je, smyslem je vytvořit jednoduchý systém, který má bránit přeshraničním podvodům. Tyhle věci jsou zcela podstatné, takže já se nebudu ptát komise, protože eh, tady už je spousta eh, otázek na komisi, ale to tam se dalších panelistů. Hovoříme eh, tady o nedostatečné důvěře mezi ženskými státy a nedostatečných nevýměně informací, nedostatečnému porozumění. Jak bychom mohli vyřešit tento problém? Máte eh, nějaké náměty? Eh, něco jste eh, zmínili už, ale mm, možná podrobněji k překonání dostatečné spolupráce a důvěry členských států v této oblasti. To bude velice zajímavé. A potom Gerharde za mikropodniky a malé a střední podniky a tak dále. Mohl byste také trochu více rozvést ty největší problémy, o kterých jste hovořil? v souvislosti eh, s malými a středními podniky? Oproti eh, velkým podnikům vidíte tam nějaké problémy? Každopádně to, co eh, jste tady zmínil, už my zvažujeme, když děláme na této věci. Děkuji. Tak teď dám slovo asi panu Humerovi, protože to bylo přímo adresováno i jemu a potom požádám další panelisty, pokud nechceš někoho konkrétně slyšet. Děkuji. Já se pokusím to říct co nejstručněji k budování důvěry. Jak můžete budovat důvěru? To je otevřená otázka. Ten původní návrh One Stop Shopu měl eh, zabudován eh, jeden eh, parametr, a sice, že někdo ze jediného členského státu provede tu kontrolu, tak abyste nebyli nepatřičně zatížení eh, kontrolami z jiných členských států. Jestli je to dobrý princip nebo eh, ne, nevím, ale členské státy řekly, že to nechtějí. Ale já jsem říkal eh, spolupráce. Tady to one-stop shop u elektronických služeb, teď u B2C, tak to je jeden ze způsobů, jak vybírat DPH jménem jiných. To je jeden ze způsobů, jak vytvářet důvěru vytváření for, nějakých způsobů spolupráce. Pokud se setkáte s lidmi eh, z jiných členských států jako daňová zpráva, tak vám to také umožňuje spolupracovat. Víte, jak eh, se postarat o to, aby ty věci fungovaly. Jak usnadníte ty, ty přeshraniční audity. Určitě je třeba eh, reagovat poměrně rychle, protože eh, musíte vědět, že podvodník se schovává v eh, složitosti a v nedostatečné spolupráci. Takže pokud tři měsíce ta kontrola trvá, tak ten podvodník zmizí. K nedostatku informací. My už jsme říkali, a myslím, že komise to tak řekla docela jasně, poukázali na informační portál k DPH Můžete si klást otázku, proč by členský stát nechtěl mm, veřejně vystavit eh, eh, tu příslušnou eh, sazbu DPH na nějaký spolehlivý portál. Proč na to neskočí a neřeknou, ano, my samozřejmě chceme usnadnit dodržování. A já nemůžu nalézt tu odpověď, ale vím, že údržba, tedy náklady na udržování těch informací prostě něco jsou, ale mělo by být zájmu každého, ty, aby ty informace byly eh, snadné a spolehlivě do, do, dostupné. Nemůžete chtít eh, po obchodníkovi, který není odborníkem na DPH, aby byl schopen, eh, aby si musel hledat poradce, aby mu našel sazbu a to, jak se má registrovat, jak má vyplnit mm, daňové přiznání k DPH, to prostě nemůže být v současném světě tak e, za malé střední podniky máme trošku problém s CTP a sice pokud jste e, dodavatelem, tak e, se nemůžete starat o to, jestli váš klient je spotřebitel nebo jiný podnik. A také jestli je to CTP nebo není CTP. To znamená, že pokud tady nemáte plně funkční důvěryhodnou důvěryhodný informační nástroj, který zatím neexistuje, tak by to bylo prakticky neproveditelné, aby malé a střední podniky eh, implementovaly eh, toto eh, správně. Pokud jste na přijímající straně v B2B a nebudete ten certifikát schopni udělat jako CTP, tak musíte platit DPH za eh, svou dodávku a ten větší eh, podnik ne. A to je obrovský eh, rozdíl, pokud jde o konkurenceschopnost. Proto si dokážeme akorát představit, že bychom podpořili to CTP, pokud každý malý a střední podnik vždycky tedy plnil své eh, povinnosti a eh, měl eh, by snadnou, snadný přístup k tomuto statusu, protože jinak bychom byli znevýhodněni oproti velkým podnikům. Děkuji za předpokladu, vzhledem tomu, že máme tři řečníky a začali jsme později, tak navrhu, navrhnu, že ještě přetáhneme nějakých 18-20 minut. Pokud vím, tak ty další body budeme schopni vyřídit rychleji. Takže teď ty vol Sáni, to je náš zpravodaj u na DPH. Tibore, prosím. Děkuji. Víte mě tady v parlamentu. Vedeme dlouhé a vážné diskuse o, o, toho, o systému, včetně e, sazeb. Ale já mám obecnější otázku. Já jsem ten pocit, že profesorka Feria se opravdu hodně kriticky vyjadřovala k tomu návrhu. A upřímně řečeno, při našem vyjednávání mm, v parlamentu já jsem eh, na tak eh, silně kritický přístup nenarazil. A řeknu to docela jednoduše. Jestli jsem vás dobře pochopil, tak říkáte, že Návrh komise je spíše takový neústavní. A dokonce je ekonomicky špatný. Dobře, možná, ne, ne, nevylučuji to, ale pokud ano, jaká je alternativa? Myslím si, že už eh, velká práce byla odvedena na tomto stávajícím návrhu, takže mě trošku překvapuje, že Mm, taková to eh, drsná kritika, ale asi eh, víte o nějakých alternativách. za to, že se ještě eh, vejdu do těch dvou minut, tak mm, pokažu na jednu věc. DPH jako taková není jenom žádný cizí hráč v ekonomice. Je to provázané s řadou dalších daňových věcí. Jsou určité země, které používají vysokou DPH záměrně, aby kompenzovali eh, to, co dávají eh, na národním firmám. Čili to je jeden eh, příklad toho, jak to může fungovat, ale je to taková trošku alternativa k návrhu komise. Dobrá, děkuji, pane Sány. Tak teď to bude pravděpodobně na profesorku Laferii. Um, I, all the, the, the com- ano. Všechny ty komentáře, které jsem si připravila, ty jsou vlastně propracovány v těch článcích, které jsem poslala také členům tohoto výboru. A to, co jsem jste říkala, to jsou v podstatě pouze závěry, protože všechny ty argumenty ty jsou založené jak na ekonomicky, tak na právních věcech a vlastně vychází z těch článků, je tam mnoho dalších podrobností. A pokud se ptáte na alternativu, tak já chápu, že politicky je to velice obtížné Otázkou je, zda nakonec celou tu situaci ještě nezhoršíme, protože teď ta situace není dobrá, systémy DPH jsou zastaralé, nebo ten systémy zastaralý, vede k narušení hospodářské soutěže, jsou zde problémy pro malé a střední podniky, je to také vlastně určitá překážka vůči obchodu v Evropské unii. To je všechno pravda ale já stejně říkám, že tento návrh v té podobě, jaké je, to všechno ještě mnohem více zhorší. Dojde k další oslabení daňové základny, všechno, celá ta situace bude horší. A také co se týče e, příjmů, pokud budeme nadále souhlasit s tím, aby docházelo k oslabování daňové základny, byť by tam byl nějaký strop, jak řekla komise, tak stejně, pokud se vydáme tou cestou oslabování daňové základny, tak nakonec budeme mít nedostatečné příjmy. Bude se ten problém toho deficitu příjmů eh, pro stát a eh, buď budeme muset omezovat služby, nebo prostě zkrátka ty peníze získat někde jinde. A naopak DPH je dobrá jako příjem pro další služby. Já se nejsem jistá, pokud to chcete nahradit, odkud chcete tedy ty peníze brát. A ani nemám pocit, že v Evropské unii by členské státy měly chuť s tím systémem nějak skončit. Já samozřejmě tedy nejsem političkou, ale beru to, dívám se na tu situaci v Evropě spíše jako svědek, než jako úplný politický účastník. Ale nemám pocit, že by členské státy, kdyby se jim snížily příjmy, že by chtěli nějak eh, oslabovat služby, které poskytují. Takže bude to věc, která zhorší intrakomunitární obchod, eh, zhorší i to narušování soutěže a za třetí přijmeme o, přijdeme o příjmy, které bychom jinak mohli vynaložit na poskytování veřejných služeb. Ale je pravda, že já nevidím žádný jiný způsob, jak to kompenzovat. A ani vlastně, ale stejně si nemyslím, proč bychom k tomu měli docházet. Nemyslím si, že bychom měli oslabovat eh, tu daňovou základnu. Spíše by se to mělo rozšiřovat, ta základna. Ale ať se na to dívám právně, politicky, ekonomicky, stejně si myslím, že tedy by nemělo docházet k oslabování daňové základny. Takže ještě jednou chci říci, že všechny ty mé argumenty jsou podrobně vysvětleny v mých článcích a velice ráda si to s vámi třeba um, bilaterálně všechno proberu mimo tento seminář, pokud budou mít poslanci zájem. Ano, děkuji. Vidím, že také pan, paní In na to chce zareagovat. Já mám k tomu dvě poznámky. Souhlasím s tím, že nejlepší je široká základna a omezené sazby, ale zde se vlastně dostáváme k režimu založenému na místě určení. A není to tak, že členské státy budou mít úplnou svobodu. Budou tam omezování, určité proporce, eh, bude tam určit, určit, budou tam určité limity toho manévrovacího prostoru. Není to naprosto bez omezení. Také souhlasím s tím, že můžete mít určité obavy, ale jsou tam stále určité limity, kam eh, mohou jít eh, ta čísla v rámci rozpočtu, také je to všechno kontrolováno v rámci mechanismu evropského semestru. Já sama vyučuji komparativní eh, právo v oblasti daní, ale chci říci, že každá, každý členský stát se může rozhodnout sám, není tam nutnost to všechno používat a zároveň ty členské státy jsou určitým způsobem omezovány v tom, co můžou dělat. A ještě se chci vyjádřit k těm sazbám. Jaká by byla alternativa? Pokud byste byli v zemích různé sazby, mm, nemuselo by se to týkat pouze DPH, ale můžeme třeba využít eh, statistickou klasifikaci, že by se to týkalo pro produkty, které by měly být v té běžné sazbě, Myslím si, že by se ta klasifikace mohla používat i na další věci, protože jeden z takových obav je, že pokud začnete obchodovat eh, mimo svou jurisdikci, tak jak se dozvědět, eh, jak je to s těmi sazbami. Takže možná by bylo lepší, pokud by se využívalo šířej ta statistická klasifikace. Děkuji nyní pan Ben Luke za EKR. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve mám takovou otázku na princip. Pokud eh, se budeme řídit návrhem komise a budeme mm, mít ten systém zdanění v místě určení, znamená to, že takový ten nejpřirozenější systém tedy bude ten reverse charge mechanism, mechanismus. Protože pokud předpokládáme, že daň je splatná na tom místě, kde je eh, konečný spotřebitel, tak eh, je tedy naprosto nepřirozené eh, vybírat eh, tu daň jinak. Takže přirozeně by to bylo tedy uplatňovat ten systém reverse charge. A pak se chci zeptat ještě na tu um, ehm, kolegyně, která obhajovala toho, ten systém CTP. Mohla byste podrobněji vysvětlit, kde jsou ta rizika, která souvisí s reverse charge, protože pokud byste byl ten systém certifikovaného subjektu podléhajícího dani, tak já si myslím, že by to šlo velice dobře s tím systémem um, reverse charge mechanismu. A když říkáte, že by se zde mohly objevit nové, nové podvody. Já si myslím, že naopak by eh, ty podvody eh, se snížily, pokud by zde byl ten systém CTP, ale možná, že se mýlím. A poslední otázka. Ta se týká oslabování daňové základny. To vlastně podle vašeho vyjádření, paní profesorko, byl takový nejsilnější argument vůči komisi. Mohla byste trošku vysvětlit, vy jste vlastně řekla, že zde bude tendence ke stále nižším a nižším sazbám v těch systému, ale ty sazby ano, ano, já, vám, já to jenom dokončím, pak na to můžete zreagovat. Hovořila jste o oslabování daňové základny, ale já nevím, já jsem možná nepochopil, podle jakého mechanismu by to vedlo, podle vašeho názoru, ke sníženějším sazbám, než jak máme. Takže opravdu se jedná o e, daňovou základnu nebo o ty sazby? A jak by to, jak Mm, proč by měly ty země, které mají vyšší sazby, mít zájem eh, o to snižování, takže pokud byste to ještě mohla nějak vysvětlit. Ano, děkuji. Tak bylo tam, padlo tam mnoho dotazů, kdo z vás chce začít. Začneme zleva. Takže nejprve komise. Děkuji za slovo. Odpovím stručně. DPH to je vlastně určitý roztřištěný systém. Zatím máme určitý přechodný systém, který vlastně de facto je ten systém reverse charge, když je to B2B přes hraniční systém, tak to je vlastně de facto systém reverse charge a zde právě začíná ten systém, protože tento systém eliminuje tyto platby a vlastně e, oddaluje to zaplacení, to odvedení daně až na, toho, až na ten poslední článek. Pokud budete působit na černém trhu, tak byste přišli, tak, tak přijdete o všechno. Takže, ale pokud se to uh, platí jaksi postupně v určitých splátkách nebo v určitých částech a někdo tam nezaplatí, jeden ten článek nezaplatí, tak přijdete o tu jednu část platby. Ale pokud se to všechno posune až nakonec k tomu poslednímu článku, tak přijdete o vše. Takže my zde vlastně chceme uplatnit stejný systém, jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Jde o to, aby tam, aby tam došlo k tomu zdanění. Je pravda, že ten výběr daně je vlastně obtížný, protože zde máme různé daňové zprávy, není to sjednocené, možná to vypadá trošku zvláštně, ale pokud chceme, aby ten systém byl logický a jednoduchý, a také i v rámci toho, že velice dobře funguje to jedno správní místo, tak jsme si, tak jsme jaksi mm, si jistí téměř, že to bude dobré. A co se týče registrace toho důvěryhodného obchodníka, kde, kde tam je s tím problém, s tím reverse charge? No, my nemůžeme zkrátka každému důvěřovat. Takže někdo dostane uh, tu, tu značku a, a a nemůžete tedy pak uplatnit to postupné danění. To by bylo příliš obtížné pro podnikatele. Samozřejmě možná by to mohlo fungovat, jsou zde různé alternativy, ale my jsme měli určité posouzení a vybrali jsme alternativu, která přináší nejlepší vyhlídky a nejmenší rizika. Myslím si, že na to chce zareagovat paní profesorka Laferia. Já bych chtěla podpořit to, co teď právě řekla zástupce komise Elena o tom systému reverse charge. Veškerý výzkum ukazuje, že když eh, podpoříte DPH a eh, daně placené v malou obchodě, tak eh, to má mm, vlastně ta daň z obratu, tak tam vlastně má lepší systém, nebo je to vlastně lepší systém. A také docela hodně výzkumných prací o této věci, že vlastně ta nakonec je tam nějaká třetí strana jiná než vy a že to také může mít eh, systém i na výkaznictví ohledně prodeje. A co se týče ještě těch sazeb DPH, tak to oslabování daňové základny, to je zkrátka technický termín pro všechno, co ne, nepodléhá daň, eh, těm, těm běžným standardním daním DPH. Takže to je v každé členské státu, každý členský stát má ty základní sazby DPH a všechno, co je jiné, to jsou vlastně výdaje. To znamená, pokud uplatňujete nižší sazbu DPH, tak je to vlastně také v této kategorii, takže z toho důvodu používám tento termín. A pak ještě ten tlak. Proč my jsme viděli v Evropě mnoho příkladů, netýká se to pouze jediné země, mohla bych vám citovat několik příkladů. Například ve Spojeném království ta daň na tampony, eh, restaurace v Portugalsku, eh, všechny, všechna tato témata se stala takovými velice spolitizovanými tématy a byl tam velký tlak na, na vládu. Občas ten tlak byl opravdu enormní, aby došlo ke snížení. A pokud eh, lobistické skupiny zjistí, že tam je určitá příležitost, aby vlády snížily tu sazbu, tak napřou veškerý tlak, aby tak ty vlády učinily. Já si myslím, že ty sazby eh, vlastně z politických důvodů se nezvyšují, ale spíše tam je tlak na to, aby se snižovaly. Děkuji. Chce ještě reagovat někdo z tohoto panelu a už se vlastně chýlíme k závěru. Tak já potvrzuji ten postoj, že v rámci stejného dodavatelského řetězce můžeme mít tedy mechanismus reverse charge a výběr. Pokud eh, to tady mohu zopakovat, tak potřebujeme z těchto důvodů eh, ten, tu jednotnou přepážku kvůli výběru. Nechceme, eh, aby vlastně někdo vybíral, někdo si uplatňoval odpočet, tak musíme vlastně použít ten systém důvěryhodných obchodníků už ve formě registrace, bez ohledu na to, zda pak použijete reverse charge mechanismus, protože víme, že to jsou možnosti, které jsou někdy využívány ne těmi důvěryhodnými obchodníky, ale právě podvodníci, kteří z toho těží. Děkuji. Tak možná to trochu zkomplikuji a omlouvám se za to. Dá se dosáhnout rovnováhy, ano, dá se argumentovat. Když se účtuje DPH, to je jednoduchý systém, ale jenom přeshraničně máme 4 biliony celkovou částku DPH, co je třeba nějak vlastně vybrat, vrátit a podobně. To je obrovské číslo, které vlastně se musí vracet přes hranice v případě potřeby. A proto říkáme, že vlastně podporujeme nějaké zjednodušení. Ale se, se současným stavem návrhu nemáme pocit, že by CTP byla správná odpověď, protože vlastně nevíme, na co se přesně CTP bude vztahovat. Budou to eh, plnění uvnitř skupiny? Bude to vlastně eh, obchod eh, mezi pravidelnými obchodními partnery? Co toto musíme vřešit, chceme-li zjednodušit? musíme si uvědomit, že ten systém je velice komplikovaný a až teprve pochopíme tu komplikovanost, tak ho můžeme zjednodušovat. To asi není úplně ideální odpověď. Ale upřímně řečeno, diskuse o CTP ještě předtím, vlastně na co se CTP bude přesně vztahovat, to je pak trochu složitá diskuse. Děkuji. Tak Molly Skotka to musela odejít kvůli zdržení, tak tím se dostáváme na konec diskuse. Já eh, opravdu děkuji všem účastníkům a našim hostům. Eh, je to jenom začátek diskuse. Myslím, že nás čeká velice vzrušující diskuse na téma, které považuji za důležité a intelektuálně to bude velice obohacující. Tak jsem si jist, že tahle diskuse tímto nekončí. Odkládáme to na příští kolo a většina z nás se k tomu tématu v blízké budoucnosti zase vrátí. Takže děkuji srdečně. Ještě jednou se omlouvám za zdržení. Eh, vlastně navázali jsme na spožitěný konec předchozího jednání a teď tedy přejdu přímo k bodu číslo 13. Jenom tady eh, vyměníme řečníky, necháme naše hosty odejít a ještě jednou jim děkuji. Should be quick. No one wants to speak on that. This is I don't know whether you have this already.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 Já bych tady chtěl přivítat zpravodaje výboru pro rozpočet, pana Daniela Viltyho z SD. Omlouvám se, že jste musel 10 minut čekat. A on se tedy zúčastní naší schůze a seznámí nás s rozpočtovým postupem a vyslechneme si tedy navrhovatele za Ekon a členy Ekon ohledně tohoto tématu. Dle obvyklých postupů ten rozpočtový postup pro Ekon bude mít dvě, dva paralelní eh, postupy. Stanovisko Ekon bude předloženo příslušnému výboru pro rozpočet, kde budou vlastně hlavní informace a potom eh, budou rozpočtové změny týkající se čísel. To bude vlastně zvlášť. Komise by měla schválovat návrh rozpočtu 23. května, takže vlastně diskutujeme o něčem, co ještě není k dispozici. A já tedy nejprve požádám zpravodaje eh, výboru pro rozpočet, poprosím ho o pětiminutový úvod a potom, eh, potom vystoupí zpravodajové za výbor Ekon. Grazie. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, děkuji kolegům a kolegyním z výboru, děkuji za to, že jste mě tady eh, pozvali mezi vás. Vím, že máme velice málo času, ale je to důležité kvůli tedy vyplodnému dialogu se všemi výbory, pochopitelně i s výborem Ekon. A já tedy teď dělám takové kolečko po všech výborech a rád si vyslechnu váš názor. I z hlediska metodiky, pokud to tak mohu říci, já bych chtěl, tak jak to dělali i předchozí zpravodajové, eh, až se mi to podaří předložit tedy text, který eh, bude mít co možná největší konsenzus uvnitř parlamentu. Pokud tedy, tedy o postoj Evropského parlamentu k rozpočtu, chtěl bych, aby ten postoj byl velice silný, eh, protože to budeme potřebovat v dohodovacím řízení eh, s radou a s komisí. Témata, která já jsem tedy vytyčil jako nejdůležitější, které, která souvisejí s výročním rozpočtem EU, jsou následující. Je to reforma sektorových programů, reforma e, evropských orgánů dohledu, EBA, e ESMA a další to má samozřejmě dopady na rozpočet. Prostřednictvím návrhu o ústředních protistranách CCP dostala vlastně ESMA za úkol sledovat tyto ústřední protistrany z třetích zemí. A tento úkol vlastně souvisí eh, s činnostmi od roku 2019. V rozpočtu EU 2018 až 2019 je to už promítané, protože vlastně e, tam bude 12-měsíční období předtím, než vstoupí v platnost kvotový systém. Takže je třeba se tím tedy zabývat e, částečně už pro rozpočet na rok 2019. A potom celoevropské privátní penze. E, to je důležité z hlediska OPA, pokud jde o e, koordinaci a dozor nad registrovanými schématy. E, tam bude rozdělení na základě 60 k 40 s členskými státy. EU bude přispívat na úrovni 40 a bude to zhruba 300 milionů eur na roky 2019 a 2020. Takže toto eh, jsou hlavní věci, které se týkají výboru Ekon v souvislosti rozpočtem EU na rok 2019. Ale jsem tady především, abych poslouchal vaše náměty, vaše názory, abychom mohli co možná nejlépe spolupracovat v této otázce rozpočtu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane zpravodaji, a já dám slovo Eh, sám sobě, protože jsem zpravodajem pro výbor ECO. Eh, a podělím se tedy s vámi o své úvodní eh, komentáře k stanovisku Ekon k rozpočtu. Takže s ohledem na současný vývoj v EU i v celém světě musíme samozřejmě mít na paměti, že ekonomické otázky, které jsou velice důležité, Eh, zároveň eh, musíme zohlednit v kontextu priorit EU. Máme v EU některé velice silné priority, jako je bezpečnost a obrana, a musíme zajistit, že v rozpočtu bude zajištěno příslušné financování na, toto, na tyto důležité priority. Potřebujeme tedy zajistit, že rozpočtové položky, které spadají do působnosti ekonu, budou dobře vyvážené a instituce a agentury budou schopny plnit své úkoly, aniž by to vytvářelo nepotřebný tlak na rozpočet. Je možné dělat změny interně a zvýšit tak efektivitu. To je pro mě zásadní přístup. Pouze v odůvodněných případech bychom měli zkoumat další financování. Když se podíváme na strukturu rozpočtu za loňský rok, tak nejdůležitější položky spadající do naší působnosti byly Junckerův plán, kde jsme museli zajistit potřebné financování a potom další položka to byly e, navýšené požadavky na SAS a je třeba zajistit dostatečné financování této e, položky Podíváme-li se na rozpočtové položky podrobněji, musíme zajistit, že nebude docházet k překrývání či k zdvojování. Musíme proskoumat jednotlivé rozpočtové položky, abychom zjistili, že takovéto zdvojování tam není. Navýšení prostředku na některé rozpočtové položky znamená ponížení někde jinde protože vlastně rozpočet EU je v současnosti zablokovan. Já se budu těšit na příspěvky všech stínových zpravodajů i poslanců Ekon a jsem si jist, že určitě přispějeme k mm, práci našich kolegů ve výboru pro rozpočet. Takže to byly moje názory. A nejsou tady eh, jmenováni všichni stínoví zpravodajové a já jsem si jistá, že ještě paní Beres se, vyjádří. No, eh, d'abord je dois excuser chci eh, omluvit Simonu Bonafé, která bohužel nemůže být přítomná. Děkuji eh, našemu eh, zpravodaji za výbor pro rozpočet. Myslím, že perfektně poukázal, co je pro náš výbor důležité v tom rozpočtovém roku 2019. Chci připomenout, že loni došlo ke stabilizaci rozpočtu agentur což je zcela zásadní vzhledem k tomu, že jim narostl objem práce v důsledku Brexitu. To je samozřejmě eh, část, která není eh, hned viditelná, ale má velký dopad. Když eh, jsme s nimi v přímém kontaktu, tak si to uvědomujeme. Pro ty tři agentury to má dopady, ať už je to bankovní agentura, Eh, agentura pro pojištění a penze anebo eh, agentura pro eh, cené papíry. je, zpravodaj tady hovořil právě o tom penzijním režimu, o tom vlastně celoevropském penzijním režimu. I tady je to velká pracovní zátěž pro agentury. A pak tady je jeden bod, který, myslím, nebyl zmíněn, nebo možná jsem neposlouchala dost pozorně, a to je dopad relokalizace, e, tedy přemístění Evropské bankovní e, agentury. E, ty náklady na to vlastně sdílíme se Spojeným královstvím, ale myslím, že to je příští rok, příští rok, kdy vlastně bude velice náročný a bude se tehdy právě tedy účtovat to přemístění Evropského eh, bankovního eh, eh, úřadu, Evropského bankovního orgánu. Pak něco podobného je i o agentury pro léčiva, to se nás tolik netýká, ale jsou to tedy věci, které budeme muset sledovat. To všechno samozřejmě eh, funguje v konkrétním kontextu. Pokud všechno dobře dopadne, to nevím, tak si dovedeme představit, že bude nějaký nový způsob financování agentur, který by snad vstoupil v platnost. Jak víte, probíhá přeskum eh, evropských dohledových orgánů, včetně těch tří agentur, a předpokládá se, nebo alespoň takový je návrh komise, že by tady byl větší příspěvek ze strany eh, tržních subjektů eh, a evropský rozpočet by potom omezil své příspěvky, kde by byla maximální účast ve výši 40 eh, z rozpočtu těch agentur. Nevím, jestli to už bude platit v roce 2019, mám tak trochu tušení, že asi ne, ale můžeme předjímat vlastně vývoj takového to typu financování agentur. Takže to byl můj komentář eh, nad rámec toho, co by asi řekla paní Simona Bonafé, protože je velice velkou odbornicí na toto téma. Děkuji vám. Eh, paní kolegyně, není tady stínovým eh, zpravodaj za EKR e Kisim Swinburne, jestli pan Lukas se chce vyjádřit? Ne. Vidím tady pana Ješka z ALD? Ne. Takže zelení a, a Svenky Gold je stínovým zpravodajem? Hmm, nikdo? Zelené? Zaguje někdo? No tady se tady jde jenom o peníze. Ještě někdo za další frakce? Někdo se vyjadří? Tak to se nám daří velmi dobře eh, se vměstnat do času, tak ještě někdo do zapsaných řečníků. Eh, jasné, že všichni eh, se snažíme to dodržet tady. Takže zeptám eh, se našeho hosta, jestli se chce eh, nějak vyjádřit a reagovat. Grazie. Děkuji. Děkuji, pane předsedající, děkuji za váš příspěvek a děkuji také paní kolegyni Beres za eh, významný příspěvek. Já jsem si dělal poznámky, napsal jsem si tedy, co jste říkali, Chtěl bych možná k tomu ještě na závěr dva komentáře a potom uvidíme, jak eh, dostaneme ten rozpočet. Říkáte, pane předsedo, mluvíme vlastně o tom v takovém nulovém okamžiku, protože ještě nemáme k dispozici návrh rozpočtu eh, od komise, to bude až na konci května. Pokud jde o bezpečnost a obranu, hovořil jste právě o zárukách, e, zaručených zdrojích. E, Tam e, souhlasíme, že bezpečnost a obrana, zvláště ten nový projekt obrany, potřebuje dostatečné prostředky a nemělo to, být, to jít ale na úkor již existujících programů. To znamená, Eh, právě výbor pro rozpočet a celý tento parlament musí dbát na to, aby platilo pravidlo nové výdaje, znamenají nové finance, čerstvé peníze. To znamená, eh, nemělo by to vést k seškrtávání eh, nějakých dalších programů, které už probíhají, protože by to pak bylo na úkor evropských občanů, bylo by to na úkor malých a středních podniků. Další stručný komentář Pokud jde o eh, úlohu eh, agentur, i v tomto případě už celé roky sledujeme seškrtávání lidských zdrojů 5 zaměstnanců eh, agentur v rámci EU. Ale jsou tady nové požadavky, nové úkoly pro tyto agentury a proto je třeba těm agenturám dodat i pracovní sílu. Eh, potřebují zdroje finanční i zdroje lidské. A my budeme velice toto sledovat při diskusi i při dohodovacím řízení s radou. Thank you very much, uh, uh, rapporteur. Uh, Děkuji, uh, pane zpravodaj. Vzhledem k tomu, co říkala paní Beres, tak je docela zpráva, že pro lidi s ekonomii jsou uh, naléhavější věci než jenom peníze. Uh, takže to je tak trochu uh, pozitivní. A teď trochu uh, smutná zpráva. Harmonogram bude velice nabitý, vzhledem k tomu, že pořád nemáme tu zprávu. Dohoda je, že projednání návrhu stanoviska Ekonu 11. července lhůta pro pozměňovací návrhy bude krátce potom, jak ke stanovisku, tak k rozpočtové položce 18. pro jednání pozměňovacích návrhů a hlasování na Ekonu bude 29 čer, eh, tedy srpna, takže mě to na paměti a potom a eh, bude harmonogram pro rozpočet. Takže děkuji vám a eh, všem přítomným, děkuji našim hostům a vzhledem tomu, že tady většina lidí chybí na další bod, tak přeruším zasedání 10 Děkuji. interesting. Really. Pity that we haven't more time because there are quite a few conflicting views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 Já vím, já jsem říkal, že v pět vyrazím. Když teďka tu ty ryby tady měly být, jako... Počkáme, tak on tady není kromě Hübnerové nikdo. Tak.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 So, dear colleagues, um, we can start. Uh, kolegové, budeme ještě pokračovat s bodem 14 na našem pořadu jednání eh, a sice úprava Emiru. Hmm. Ohledně eh, CCP, zpravodajka je Danuta Hubner. Uh, Dostali jsme 610 pozměňovacích návrhů. A práce už hodně pokročily na eh, kompromisech. Děkuji paní eh, zpravodajce eh, za velmi silné odhodlání v této klíčové věci. to máte slovo. Děkuji, Roberto jak už si eh, říkal, eh, tak eh, tohle nemusím vlastně opakovat. My tady už pracujeme na 40 kompromisech. A z té analýzy pozměňovacích návrhů je zřejmé, že došlo k široké schodě mezi hlavními politickými frakcemi a kolegy, kteří patří k vyjednávacímu týmu a mohu říci, že ty hlavní bloky eh, toho nařízení doufám a vydrží a, a že se tady dohodneme mezi většinou z nás. jde tam hlavně o věci týkající se eh, evropských eh, ústředních protistran a širšími širším slova smyslu celého systému eh, dohledu. Dohodli jsme se na to, že tady bude eh, stejný systém dohledu pro evropské protistrany i pro protistrany ze třetích eh, zemí s určitými obměnami. Myslím si, že tady u toho jsme došli k, zásadním, k zásadní schodě. A také v odchylce eh, od návrhu komise eh, jsme v ESMě eh, na základě stavecího nařízení o ESMA vytvořili vnitřní výbor ESMA, který vede ten dohled a jak jsem říkala, to se týká jak vztahu EU, tak dohledu nad třetími zeměmi. Eh, dohodli jsme se včera, uvidíme, jestli to potrvá, pokud jde o, složení toho výboru a, mm, velikosti těch eh, vnitřních dohledových, členů eh, vnitřního dohledu. Budeme mít stále členy, potom nestále členy, pozorovatele, potom Roberta se rozhodla tam zahrnout věci, které se týkají nezávislosti a odpovědnosti do hledového výboru, také eh, jsme se dohodli eh, na tom, jak eh, ty výbory mají přijímat rozhodnutí hlasováním a jsme před dohodou k vazbě mezi rozhodnutími přijatými dohledovým výborem a dozorčí eh, radou ESMA. Potom pokud jde o eh, dozor jako takový eh, nad těmi evropskými protistranami, tak myslím, musíme posílit ta kolegia. To bylo, myslím, velmi důležité v tomto kontextu. Rozhodli jsme se posílit ESMu eh, v rámci těch kolegí a také jsme se dohodli o tom základním eh, principu eh, rozdělení práce mezi národními příslušnými orgány a ESMO Dosáhli jsme systému, kterému můžeme říct rozdělování na koše. Každopádně bude tady takový třívrstevný systém. Prostě národní orgány budou muset získat buď závazný souhlas ESMA pro některá rozhodnutí, někdy budou muset s ESMA konsultovat a potom tady bude třetí eh, koš rozhodnutí, eh, kde budou moci přijímat, která budou moci přijímat bez ohledu na ESMU, no, bez kontaktu s ESMU. Tak, eh, otázkou je, která rozhodovací část půjde do eh, jakého koše. Pokud jde o dohled nad protistranami z třetích zemí, tak tam musíme zachovat tu tež architekturu jako u eh, evropských CCP na rozdíl od eh, evropských eh, CCP, tady bude eh, rozdělení na vrstvy. I já jsem na začátku si říkala, že ty vrstvy by byly i u no, dobré, i u těch evropských protistran, a, a, ale tam jsme skončili u košíku. Takže tady máme plnou dohodu o, na rozdělení. Uh, Eh, méně systémově důležité eh, ústřední protistrany, u kterých eh, systém dohledu ze strany ESMA se nemění. Potom je tam druhá vrstva, to jsou systémové, je důležité, systémově významné, hmm, CCP, kde bude rozšíření dohled, kde se bude muset uplatňovat EMIR a potom tady bude třetí kategorie, což bylo velice systémově důležité. Eh, prostě ty eh, ústřední strany, které jsou tak eh, systémově náročné pro nás, že možná jim Evropská komise odmítne uznání. Potom musíme řešit kritéria ze strany komise, tam se shodneme na tom přístupu a tato kritéria bude třeba sdílet ze strany komise a jestli, když se bude tedy řešit to odmítnutí uznání v EU. A potom máme taky takový e, systém, který e, budeme vnímat jako důležitý, a sice systém memorand porozumění mezi Unii a třetími eh, zeměmi eh, a jejich eh, dohledovými orgány ohledně protistran a té druhé skupiny. Ta memoranda budou velice vážně respektována v praxi protože všichni budeme čelit důsledkům, pokud eh, je eh, třetí eh, země a jejich dozorčí orgány nebudou respektovat. Potom se také vytvoří to dohodové kolegium pro ty ústřední protistrany ze třetích zemí. Na tom jsme se do značné míry shodli a také společně vnímáme potřebu revidovat ta rozhodnutí o uznání. Budeme mít dvě kategorie v závislosti na tom, eh, jakou eh, částku eh, ty finanční instrumenty v měně Unie, o, o jakou částku se bude jednat. A ty, které budou tedy měnově důležité, mm, se budou revidovat, pokud jde o uznání, eh, nebo rozhodnutí o uznání každé dva roky, je ostatní každých pět let. A také tady máme i jasná kritéria pro ESMU, pro eh, rozdělování eh, těch CCP. Tady jsou také v souladu s mezinárodními standardy. Zajímavé jsme zde přihlédli eh, k eh, tomu, co eh, stanovuje bazilejský vývoj, výbor a také EMI a IOSCO pro CCP. A tato kritéria jsou také do značné míry už odsouhlasena. Ještě eh, určitý eh, kus práce nás eh, sbírá a nás, nám zbývá u v ústředních cedulových bank. A pokud je o dohled nad ústředními protistranami, tak se musíme postarat o to, abychom v tom procesu dohledu eh, se, se, se k tím tomu stavili konzistentně, pokud je o eh, roli těch eh, centrálních bank. Také se můžeme bavit o tom, jak granulárně budou definována jednotlivá kritéria. Na tom se určitě dohodneme. A poslední věc, o které bych chtěla hovořit, je něco, o čem jsme se bavili už na našem zasedání s Avkem Africe je třeba i velice jasně eh, vnímat to eh, rozdělení mezi článkem 22 statutu eh, a v novelou Emiru. Protože role centrální banky musí být řádně hm, reflektována v obou právních aktech. Nicméně eh, o tom pohovořím možná později, abych moc nezdržovala. Děkuji. Thank you very much, eh, Danu. děkujeme, Danuto. A teď jsem na řadě já jako stínový zpravodaj. Takže já bych chtěla nejprve poděkovat zpravodajce a také dalším stínovým zpravodajům za vynikající spolupráci. Myslím, že odvádíme dobrou práci. Snažíme se najít kompromisy a řešíme na mnoho velice spletitých otázek. Většina toho, o čem jste hovořila, to je něco, s čím vlastně souhlasíme my, stínoví zpravodajové i většina toho vyjednovacího týmu. ale máme naději, že nakonec eh, u hlasování dosáhneme velké většiny. Já bych se teď možná vyjádřil podrobně k několika otázkám, o kterých si hovořila. Takže zaprvé, co se týče té zprávy, toho systému. Rozhodli jsme se eh, vycházet z ustanovení nařízení EMIR, aby se to nepřekrývalo s revizí ESMI, já si myslím, že nezávisle na číslech, to tak, že ten eh, dozorčí výbor bude potenciálně také určitým dobrým kandidátem k tomu, aby se nějak ještě dále, eh, aby se to dále ještě propracovalo v rámci revize ESMI. A myslím si, že by bylo lepší, aby to těleso bylo širší, aby jak si všichni vzali tento úkol za svůj. Souhlasíme také s tím, že to musí být evropské, evropský orgán, ne zastupitel jednotlivých zemí, ale evropský orgán. Také je tam ta otázka demokratické odpovědnosti, to si myslím, že dosáhlo širokého koncenzu. A koncenzu jsme dosáhli i třeba v tom, že se musíme zabývat eh, dohledem nad evropskými ústředními protistranami. Víme, že to je citlivá otázka na radě, v parlamentu, musíme dosáhnout konsensu, musíme zamít koherentní a konsistentní přístup. Když bereme v úvahu, jak je všechno citlivé a bereme v úvahu různé názory. Takže nakonec tedy jsme se rozhodli, že takový asi nejpřijatelnější přístup bude ten systém tří košů, že tento přístup by mohl získat širší podporu. E, také bych chtěl ještě říct, že e, by tam také měla být um, určitá silná klauzule o možnosti revizi, aby i ten systém těch košů mohl být považován za přechodný dočasný systém. A postupně se ten systém může dovyvinout v takový komplexnější systém dozoru. Mm, také se hovořilo o těch různých kategoriích, přemýšlíme teď vlastně, kam dát ty jednotlivé eh, subjekty do těch eh, jednotlivých košů. Naše frakce se bude snažit eh, dát vlastně toho, co nejvíce do té úrovně EU, protože bereme v úvahu mnoho obav, které se týkají kompetence těch vnitrostátních příslušných orgánů v některých oblastech. Takže chceme takový spíše jakýsi flexibilní, dynamický evropský dohled. A pak ještě tedy ty centrální banky, které emitují eh, měny, tak eh, tam také přemýšlíme třeba o možnosti rozšíření seznamu nějakými delegovanými akty. Přemýšlíme také o tom, že by tam rovněž byla určitá doložka, která by umožňovala třeba i Evropské centrální bance, aby za určitých výjimečných okolností přistoupila k určitým opatřením, která by ovšem musela pouze úzce souviset s povinností ECB vůči monetární politice, platebním systémům a tak dále. Takže není to úplně lehké všechno to nějak skloubit. Já sám jsem také předložil pozměňovací návrhy. Budeme dále na tom textu pracovat. Samozřejmě vedeme i různé diskuse a pak je tam ještě ta diskuse, která se týká článku 22. No a co se týče uznávání eh, subjektů třetích zemí, tak zde si myslím, že také se nám ta práce daří. Snažíme se lépe naformulovat ty eh, systémy těch ehm, skupin, ty tři skupiny, ehm, aby tam také byla určitá logika, která vychází z toho návrhu komise, eh, to znamená rozdělit ty subjekty podle jejich systémické nebo podle jejich systémové důležitosti a mm, také by to měl být určitý nástroj, který bude mm, jaksi proveditelný, aby to nebylo pouze něco, co existuje na papíře. A já si myslím, že postupně se dostáváme k takovému rozumnému, citlivému kompromisu. Jsem také tam ještě, myslím, díky některým eh, podměňovacím návrhům dodáme textu jasnost, týká se to třeba těch recitálů. Například se musí vyjasnit, že jsou zde určité specifické rysy, které se týkají některých smluv o zemědělských derivátech na některých trzích, že tam je mm, vlastně pouze malé riziko a tak dále, takže toto musí být bráno v úvahu. Také musíme brát v úvahu třeba i to, že komise nebo, uh, už schválila prováděcí pokyny, které se týkají rozhodnutí o ekvivalenci s některými zeměmi, takže musíme ještě v těch recitálech uh, udělat taková vyjasnění, aby vlastně nakonec to nevedlo k nějakému mm, zbytečnému roztříštění trhu nebo narušení trhu. No a co se týče přeskumu, zde jsme také předložili pozměňovací návrh, který by, aby ten systém byl proporčnější, to je ten systém, jakým ESMA bude hodnotit mě. V některých případech to budou dva roky, v některých eh, případech by postačilo pět let. Takže to je tak zhruba obsah našich pozměňovacích návrhů. Eh, jak už jsem říkal, myslím, že jsme postavili dobré základy textu. Ještě musíme ten text dopilovat, ale pravdu si domnívám, že Danuta a ostatní kolegové si zaslouží poděkování za skvělou spolupráci. Teď je zde zástupce kolegyně Kay Swinburne. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, přeji všem dobré odpoledne. Eh, hovořím zde na místo kolegyně Kay Swinburn, která se omlouvá za nepřítomnost. Takže teď přečtu její stanovisko. Zaprvé eh, děkuji zpravodajce a ostatním stínovým zpravodajům. Pozměňovací návrhy, které předložilo EKR, odrazují nebo ukazují na různé klíčové pozice EKR, například úloha eh, vnitrostátních příslušných orgánů, Dále také nutnost respektovat zemí, které nejsou členy EU, tedy eurozóny. Také zde celá řada pozměňovacích návrhů, které předložili kolegové, které, myslím, můžeme podpořit. Ehm, také různé pozměňovací návrhy, které potrhují důležitost e, spolupráce se zahraničím u těch CCP a také například návrh vytvořit kolegium pro ta CCP ze třetích zemích za pro výměnu informací. Myslíme si, že to jsou dobrá a pragmatická řešení. Co se týče toho um, dozorčího výboru, podporujeme návrhy, které má zaručit nezávislost a demokratickou odpovědnost tohoto výboru a také ještě je tam návrh, aby tam byly dva místopředsedové, což podporuje ALDE. Co se týče úlohy ECB, Tam je možnost, aby vlastně ECB vetovala obezřetnostní eh, požadavky. Zde jsme proti tomu a chceme říci, že ECB má hlavní úkol mm, tvářit monetární politiku. Pak je zde také úloha nebo snaha e, splnit povinnost nebo vysvětlit, proč to nečiníš. To si myslíme, že je dobré a je také důležité Eh, pardon, máme také určité eh, obavy ohledně 461, To jsou ty určité výjimečné okolnosti, ale ještě se s těhou stínovou zpravodajkou setkáme, abychom se to navzájem vysvětlili. Teď, co se týče politiky mm, lokace. Myslíme si, že to není tedy dobrou možností. Domníváme se, že by to vedlo ke roztříštěnosti trhu, navýšení trhu eh, risk v oblasti likvidity a že by to vlastně oslabilo eh, úlohu CCP. Takže vítáme na pozměňovací návrh 476 v tomto duchu. Také uznáváme pozměňovací návrhy, které vycházejí z úsudku 77 478 a 479 od pana Tomase Mana, asi všichni znáte obsah těchto pozměňovacích návrhů. Zde eh, se hovoří o důležitosti dobře hospodařit nebo dobře nakládat s rizikem a také, že tam musí být vždycky jakési předměšné vyhodnocení. Nepodporujeme pozměňovací návrh 475, že CCP v rámci tier 2 my tam nechceme vlastně, aby v, té, aby v tom systému byly věci, které oslabí ten stávající eh, model clearingu. Eh, paní Case Winban říká, že ta je ráda, že spolupráce dobře pokračuje, těší se na další spolupráce a těší se také na následná jednání. Děkuji. Děkuji nyní pan Petr Ježek. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl poděkovat zpravodajce za veškerou práci, kterou zatím odvedla. Byla velice efektivní a to samé platí i pro ostatní stínové zpravodaje. Já se chci vyjádřit k několika oblastem, které jsou pro nás prioritní. Co se týče vnitřního dohledu nad CCP, souhlasíme se zpravodajkou, že musíme přijít k systému, který je uvnitř ESMY a proto jsme také předložili pozměňovací návrhy, abychom se zaměřili na to, jak by ta struktura fungovala v praxi. Naš, podle našeho názoru by zde mělo být více ehm, členů v rámci dozorčího výboru, kteří mají hlasovací práva, než jak je v tom návrhu zprávy. A z toho důvodu bychom tam ještě chtěli dva místo předsedy, kteří by podpořili předsedu a byli by stálými členy tohoto výboru. Dále jsme se také pokusili zaručit konzistentnost textu s textem Evropského parlamentu, což byla pozice o e, ústředních protistranách. Recovery and Resolution, tam jsme předložili v tomto smyslu pozměňovací návrhy, aby rizika, která souvisejí e, v vyhodnocování e, vnitrostátními příslušnými orgány, tam jsou různá rizika mm, operační, zejména mm, a potom také třeba rizika, která souvisí s kyberbezpečností. Také, co se týče SMI, tak mm, musí zde být tedy pravidelná jednání, aby byla zaručena příprava na případná rizika, která by ohrozila finanční stabilitu. Co se týče CCP z třetích zemí, tak se většina skupin shodne na tom, že zde musí být speciální mechanismus, který umožní komisi Eh, navrhnout, že se odebere ehm, schválení některým těmto ehm, subjektům, které představují systémové riziko finanční stabilitě EU. A v tomto bychom chtěli ještě vyjasnit celý mechanismus, jak by to vlastně fungovalo, jak by se to uplatňovalo a tím, že by tam byla určitá opatření, k, nímž musí dojít předtím, než dojde k odejmutí ehm, toho povolení. To dá evropským podnikům dost času, aby si třeba přejednali své smlouvy, a aby také snížili případná další rizika, která by vznikla z toho, že musí vlastně rychle mm, přemístit, eh, relokovat své clearingové aktivity. Také chceme říci, že některé služby v rámci CCP, které jsou nejrizikovější vůči finančnímu systému Evropské unie, ehm, mohou mít tedy nakonec odnětí, mohou, mohou mít odňato to povolení. CCP eh, budeme, musíme mm, osvědčovat, eh, musíme mm, eh, ohodnocovat v jejich celistvosti. Chceme tedy, aby zde bylo také rozdělení na tier 1, tier 2, tier 1, tier 2. Zde bude větší dohled podle relevantnosti a případně některé ty subjekty budou muset splňovat přísnější požadavky. Já si myslím, že Evropský parlament zde přijal dobrý přístup a také mohu ocenit konstruktivní duch, v němž zatím pracujeme. Děkuji. Děkuji nyní pan Lamberts. Děkuji, pane předsedo, děkuji zpravodajce Danu Tome. Plně souhlasíme s vaším hodnocením, že ústřední protistrany z EU by měly podléhat přísnější regulace, protože to sebou nese mnoha rizika. A také souhlasíme s tím, že potřebujeme evropský přístup aby ESMA mohla vlastně namítat nebo pozměňovat rozhodnutí vnitrostátních příslušných orgánů. Hlavně článek 21 a 3, kde vlastně děláme změny, aby bylo možné formulovat specifický požadavek na dohled v určité časové lhutě a také je možné reagovat na nečinnost vnitrostátních orgánů a Dále změny v článku 21 a 6 posilují úlohu ESMA v případě neschody s eh, NCA. Další věc, kde souhlasíme, je třeba posílit dohled eh, emitující centrální banky. Musí to být vyvážené. To znamená, je třeba konzultovat tu emitující banku, než se rozhodne o požadavcích na likviditu, kolaterál a vypořádání u těch ústředních eh, protistran. Eh, to je trochu jinak, než to navrhla komise, tam je mírná neschoda. Pokud jde o možnost likvidity těch ústředních protistran v případě finančních otřesů, eh, emitující centrální banka by mohla požadovat po té protistraně bankovní licenci, pokud by takové požadavky byly potřebné pro plnění cílů měnové politiky, ale pouze v tomto případě. Pořád mám trochu obavy, když se snažíme prostě dávat moc úkolů na centrální banky a pak může docházet ke konfliktu zájmu mezi jednotlivými úkoly. Návrh komise řeší jednu ze slabých stránek současného rámce EMIR, kde se příliš spoléhá na dohledové orgány z třetích zemí. Systém klasifikace v návrhu komise obecně eh, se nám zdá přiměřený, i když souhlasíme se spravodajkou, že u úrovně 1 by se měla specifikovat kritéria, která umožní označit eh, tedy eh, ty protistrany jako jednu ze tří kategorií. Článek 25.2c, to je mandát pro komisi přijímat akty přenesené pravomoci ohledně specifikace těchto kritérií vstup v eh, platnost v souvislosti s regulačním rámcem. Eh, tam by se mělo postupovat po konzultaci eh, emitujících centrální bank a analogicky s návrhem 25.2bb, kde emitující centrální banka může uložit protistranám z třetích zemí, aby si zřídili pobočku a tak získali bankovní licence. Pak je tady otázka struktury ESMA. My chápeme váš přístup, ale trochu jsme znepokojeni vytvářením e, příliš mnoha byrokratických vrstev a proto jsme předložili alternativní návrh, jak víte. Víme, že dojde k revizi ESA, ale myslíme si, že ještě před schválením té revize e, povinnosti stáleho výboru pro ústřední protistrany by mohly být plněny stávajícím předsedou a výkonným ředitelem ESMA. Nechci zabíhat do podrobností a vidím, že pan Luke už odešel. Já chápu všechny tyto otázky ohledně fragmentace trhu, ale pokud jde o toto, tak já bych chtěl odpovědět EKR, že demokracie jsou fragmentované, nemáme globální demokracii a když chceme, aby trh podléhal demokracii, nikoli obráceně. Takže je pak normální, že když nemáme globální demokracii, nemůžeme mít ani globální trhy. Musí prostě docházet k této fragmentaci, pokud jsou eh, demokracie fragmentované, ale ta demokracie stojí na prvním místě. Děkuji. Děkuji. Nevidím pana Karty, pan, pana Kartyho za FDD. Někdo? Pan Anemans? Ne? Paní Vinik v KGDI? Ano. Kolega Wolf Klinc mě požádal, abych tady jeho jménem něco přečetla. Vážení kolegové, Kolega Wolf Klinc nemohl přijít na odpolední schůzi a požádal mě, abych přečetl následující vysvětlení na podporu jeho pozměňovacího návrhu 474, kde žádá relokalizaci clearingových institucí, které jsou systémově významné. Vzhledem k odchodu Spojeného království z EU dojde k velkému dopadu na stabilitu eh, ECB jako emitenta euro. Potom tady jsou také e, otřesy pro budoucí e, protistrany ze Spojeného království, což by mohlo znamenat problémy s likviditou v eurozóně. Kompromisy navržené s pravodajkou e, vlastně se zaměřují na systémovou relevantnost CCP a jejich původní podnikání místo toho, aby se soustředili na systematickou, systémovou relevanci protistran na euro jako celek. Spojené království nechce být vázáno evropskými předpisy a Evropa by tedy neměla ve své finanční stabilitě záviset na dobré vůli Spojeného království. EU by měla chránit s, svou měnu a její stabilitu. Brexit je prostě Brexit. Clearingové organizace, které jsou systémově relevantní pro finanční stabilitu EU, by měly být vázány evropskými předpisy a měly by tedy být umístěny v EU anebo alespoň v evropském hospodářském prostoru. Pokud se Spojené království rozhodne vstoupit do evropského hospodářského prostoru, tak se nebude muset nic měnit. To by možná by byla i dobrá karta pro EU v jednáních o Brexitu. Aby se zabránilo dopadům na finanční průmysl, pan Klinc předložil pozměňovací návrhy, aby vlastně jenom nové smlouvy podepsané po přechodném období, například po leden 2021, by byly zúčtovávány v Evropském hospodářském prostoru. Všechny stávající smlouvy a kontrakty, i když třeba trvají 10 let nebo déle, by měly zůstat v platnosti i po Brexitu a nemuselo by se dělat jejich nové vypořádání. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nevidím, že by se někdo další hlásil v Catch DI, tak přece jen váš Beres. Děkuji, paní zpravodajko. Je to téma, které mu jsme chtěli vštípit vlastně vlastní tempo a je samozřejmě důležité, abychom učinili pokrok. Musím připustit, že jsem se ještě dopodrobna ne, eh, nezabývala všemi kompromisy, ale mám dojem, že v zásadě tam všechno je. Eh, mám tady ale ještě určité obavy. Jeden bod, který myslím nebyl ještě zmíněn, opravte mě, pokud se mýlím Plně souhlasím s vámi v tom, že je třeba posílit pravomoci ESMA. Souhlasím, že je třeba eh, vlastně hodně řešit otázku CCP mimo EU a uvnitř EU. Už jsme o tom diskutovali na začátku zkoumání vašeho textu. Je to důležitá věc. A pak tady je jeden bod, který jste nezmiňovala, a to jsou zvláštní pravomoci v náléhavých případech. Myslím, že pokud se objeví nějaké systémové riziko, je třeba předpokládat naléhavé situace, kde by potom ESMA mohla zasáhnout. A nemohu odolat, pokud jde o tu demokracii, abych na to navázala, protože e, pokud máme tržní subjekty, které neznají žádnou fragmentaci a máme demokracie, které jsou fragmentovány ve jménu pravomocí členských států, kterých eh, se nechtějí vzdát, tak pak je úlohou Evropského parlamentu, aby toto, tuto nerovnováhu eh, napravil. To znamená posilování evropského dohledu eh, v souladu s požadavky Evropského parlamentu. To je, myslím, zapotřebí. Pak tady je eh, problematika eh, přeskumu ESA, eh, e Evropských dohledových orgánů. To, co navrhujete, je specifický nástroj pro dohled nad CCP. Já bych si přála, aby se to odrazilo na tom přeskumu textu o evropských dohledových orgánech. Zvláště když v rámci přeskumu ESMA budeme řešit otázku té veřejné zprávy, tak bychom z jednoho eh, z místo předsedu Executive Board mohli učinit předsedu této rady, kterou vlastně chcete zřídit za účelem dohledu. Pokud jde o ideální počet, který by měl figurovat v tomto orgánu, já nemám nějaké vyhraněné představy, Myslím, že pokud ten orgán má být efektivní, tak by to nemělo být místo, kde jsem hodně eh, řeční a eh, když se podíváme na fungování centrálních bank, tak si uděláme představu, jak by to mělo fungovat. Víme, co funguje dobře, co funguje Eh, hůře. A u těch centrálních banky myslím, že to je model, který dobře funguje. Je tam šest členů. Vzhledem k úkolům, které tento orgán bude řešit, eh, nedovedu říci, jaké by mělo být to vhodné číslo, ale asi takto bychom na to měli pohlížet. A ještě tedy poukazuji na tu novou zprávu věcí veřejných, která bude zavedena v ESMA. Děkuji. A nyní zástupce komise Jennifer Robertson. Děkuji za slovo. Na úvod vítáme dobrou práci Evropského parlamentu na tomto tématu a také pokrok, který jste učinili. Jsme rádi, že parlament podporuje klíčové zásady návrhu komise. Co se týče dohled nad CCP z třetích zemí, Vítáme snahu vlastně kategorizovat tyto protistrany dle jejich systémového významu pro EU. Vítáme snahu zajistit nezávislý dohledový mandát pro ESMA a vítáme také snahu posílit zapojení emitující centrální banky. Nicméně jsou tady určité oblasti, a pokud jsme správně porozuměli textu, to chci zdůraznit, tak eh, bychom vyzvali parlament, aby to ještě pečlivě zvážil a případně nějak vyjasnil. Za prvé, pokud jde o srovnatelné dodržování předpisů, tady se jedná o to, jak CCP z třetích zemí eh, dodržují evropský rámec a ne jak dodržují rámec té eh, třetí země. A musíme zajistit, že to v textu bude správně Eh, ošetřeno, abychom zabránili nedorozumění. Také musíme být opatrní na to, abychom vlastně nepřímo eh, tam nezavedli nedostatečný dohled eh, týkající se systémově relevantních CCP. Je třeba tyto CCP hodnotit na základě článku 2b souvisejících podmínek. Je tam třeba sledovat dodržování dohod o spolupráci a sledovat také finanční stabilitu příslušné instituce. Konečně, co se týká dohled nad CCP třetích zemí, je třeba zajistit, že eh, vlastně budou zachována práva emitujících centrálních bank a to se musí v textu eh, odrazit. A pokud jde o dohled nad CCP z EU, obecně vzato vítáme ambiciozní přístup Evropského parlamentu, zejména pokud jde o významnou úlohu, kterou plánuje pro ESMA. Je tady jedna věc, na který, kterou bychom chtěli poukázat, to je kategorizace těch CCP z EU. Tam máme určité obavy. A Eh, možná, tedy pokud jsem pochopila paní Hübner správně, tak eh, tam zřejmě došlo k určitému pohybu v této záležitosti. My si myslíme, že všechny CCP z EU jsou systémově významné pro Evropskou unii a jako takové, dle našeho návrhu, by všechny měly podléhat dohledu ESMA stejným požadavkům a neděláme žádnou diferenciaci podle rizikového profilu té příslušné protistrany. Děkuji. Děkuji. Tak eh, ano, slyšela jste správně. My vlastně používáme ten postup těch košů, jak vysvětlovala zpravodajka. Danu, to chcete zareagovat? Ano. Zareaguji eh, na Wolfa Klince. Připravujeme nařízení, které má utvářet ten trh o kterém eh, se tady jedná, ve střednědobém a dlouhodobém horizontu neděláme nařízení, které by eh, reagovalo na eh, události ad hoc. Což by bylo jeho úmyslem zde. Je pro nás velice důležité, my jsme reagovali na tu žádost vyjednavačů Brexitu abychom v našem nařízení nevylučovali možné výsledky eh, jednávání, o stažení nebo odstoupení. Takže my nepředjímáme eh, takovéto události a ta eh, ad opatření, která by se týkala nějakých možných budoucích situací. Takže v duchu tohoto pozměňovacího návrhu na toho dalšího ještě jednoho eh, je tady eh, úplně to úplně nepochopení úlohy parlamentu v eh, této věci. Potom v té první verzi před Vánoci, kdy jsem se pokoušel získat reakci lidí, Eh, tak eh, ta reakce byla tak negativní, že jsem s tím vůbec nepokračovala, i když čas od času mi pořád někdo zavolá, a kdo si myslí, že to byl dobrý přístup, ale to jsme vzdali. Takže komise tady eh, může spát v klidu, už tohle nebudeme vytahovat, pokud v trialogu rada nepřijde s nějakým dobrým argumentem. To bychom tedy zvážili, ale já to nečekám. Pokud jde o dodržování, tak tam si myslím, že tam je nějaké dorozumění. Takže já se eh, podívám na to formulaci, eh, o které hovoříte, protože tam nikdo zatím že pochybnosti neměl. Pokud je o dvojí dohled, tak tady eh, odkazujete na čí pozměňovací návrhy, bude jich spousta přetavena v kompromisy, takže asi by to byl samostatný kompromis. Můžeme od vás získat, pokud to vás můžeme získat více informací, tak ale no, podívejme se na to. A teď pokud jde o velikost, eh, otázky eh, velikosti eh, toho, těchto výborů, to je předmět vyjednávání následujících nikdy. Takže včera jsme o tom rozhodovali a víme, že to asi nebude 7 a 6, možná to bude něco jiného. Musíme se nějak dohodnout na těch číslech, ale jsme blízko eh, něčemu, co považujeme za eh, rozumné. A já souhlasím s oběma argumenty, o kterých hovořil Roberto. Možná, že tam bude někdo nějaká žena, někdo z velké země, malé země, určitě to budou víc než tři. Já jsem si původně myslel, že to bude eh, velmi malé. Bude to asi nějaký um, něco důležitého Každopádně eh, musíme se ještě shodnout na tom, co by bylo nejlepší, protože je třeba se zamyslet nad eh, velikostí eh, těch orgánů vzhledem k dočasné povaze toho dělení na ty koše. Přemýšlíme tady nad evropským dozorem, který vytvoříme okamžitě. Takže tady bude určitá zaváděcí fáze. Budeme ale také potřebovat lidi v esně, kteří by byli schopni přijmout veškerou odpovědnost za tento proces. Také vzhledem k tomu, že ESMO je třeba posílit, je takovým trochu začátečníkem a vzhledem eh, k některým těm eh, výzvám, které musí čelit z naší strany. Takže myslím si, že velikost je věc, o které se bude ještě jednat. Ptáte se na ESMU, a ne na eh, centrální banku, což řešíme velice specificky, ale u ESMY eh, si myslím, že se samozřejmě hodně eh, soustředujeme na memoranda, na, na výměnu informací, ale hm, děláme také memoranda. Memorand velice silný instrument v, v rukou ESMY a komise. Takže si představujeme situaci, kdy dohled na druhé straně nenaplňuje eh, závazek hmm. eh, reagovat eh, na vznikající situace. Také by mohlo, mohl nastat případ, kdybychom odeňali odpovědnost nějaké ústřední protistraně v tomto případě. Takže ty situace mohou být velice obtížné. A já bych také eh, vám ráda poděkovala a Robert to dělal už za sebe a já to teď dělám také za sebe. Děkuji všem kolegům, nejenom poslancům, ale také poradcům, asistentům na technické úrovni. Každopádně mnohokrát děkuji a doufám, že eh, budeme mít dost sil tohle včas dokončit a ještě předtím, než eh, odejdeme, budeme schopni dokončit tu stávající eh, legislativu a dojde eh, ke konci vyjednávání eh, s radou v této věci, to by bylo dobré. Pokud je o ESA, e, tak tam jsme se pokusili nedělat nic, co by vám bránilo. A proto ten posun v té struktuře, to je akorát vnitřní struktura. To je jedna věc, kterou jsme tam provedli. A u těch dalších věc eh, jsme se eh, snažili vyhnout změnám. Aniž by to eh, tedy nějakou mělo kvalitu nařízení, to jsme měli velmi na mysli. Měl mikrofon? Já jsem hovořila o esně. Ne, ale teď ten písmeno 4 ECBI. E, Eh, krizové situace pro e CBI. Aha, ne, já jsem, já jsem myslel, že hovoříte o ESMě, ne, ne. Ne, tak. Ne, to, to, to, to téma také. Na tom pracujeme. A teď jsme, to o tom se bavili i včera s ECB, no předevčírem. No včera. A velice jasně eh, rozdělujeme článek 22, kde jsme eh, řekli, že to zahrne možnost ECB zasáhnout. Tady toho nemůžeme moc dát. Tady eh, půjde o ECB, o tu eh, hlavní emisní banku. Eh, tam jde o poskytování informací. To nemůžeme udělat v Emiru prostě, ale prostřednictvím ESMA, pardon, prostřednictvím článku 22. To by byl asi nejlepší způsob, podle kterého by ECB mohla postupovat, aniž bychom ji omezili. V eh, reakcích na eh, nadále situace. Takže eh, ta reakce na krize tam je. Ještě Hm, zamýšlíme se nad tím, protože jsou některé pozměňovací návrhy, eh, které eh, už eh, předpokládali tu možnost reagovat v naléhavých situacích. Ano, ale hlavním nástrojem určitě bude zákon. Statut, pardon, statut ECB. Včera jsme připravovali lepší znění tohoto. Nicméně jako pravomoc, tak to bude uvedené ve statutu. Ano, přesně. Tak. To jsme zatím včera nerozhodli. Ne, no, ne, ne. Jak jsem říkal, máme určité pozměňovací návrhy a zamýšlíme se nad eh, těmi věcmi. Já mám pozměňovací návrh, eh, který v tom je, který je veřejný. To není nic eh, tajného. Takže eh, možná, že se to dostane ještě do závěrečného kompromisu. Dobrá. Takže já mnohokrát děkuji eh, paní eh, zpravodajce. Blahopřeji také všem zaměstnancům za podporu. Máme ambiciozní harmonogram, jak všichni víte, má se hlasovat 16. května. A to znamená, a to samozřejmě ještě musí všichni potvrdit, že jsme připraveni, ale eh, chci každopádně poděkovat eh, Danutě eh, za její odhodlání. Jsme už blízko před cílem, takže můžeme dodržet ten harmonogram. My samozřejmě to budeme kontrolovat a pokud to nebude připravené, tak tak to můžeme trošku odsunout, ale musím říci, že bez ohledu na to, eh, jestli to bude 16. května nebo o týden později, o dva, tak eh, jsme eh, připraveni ukončit čtení včas, abychom se mohli půjčit, pustit do trialogu ještě za to, to předsednictví. Tak k tomu můžu tady učinit veřejný závazek. Samozřejmě to přesně na to masování. to má být to, co jsme si stanovovali, protože to bude naším hlavním podnětem, abychom mohli jednat velmi rychle. Nicméně eh, to na tom ještě potvrdíme ve vhodný moment. Takže vám děkuji. Skončili jsme dokonce o trochu dříve, než se čekalo. Vzhledem k tomu, eh, že příští zasedání, příští bod bude společná schůze, tak to nemůžeme přesunout eh, dopředu, takže teď máme 15 minut přestávku